Dobrý den, rád bych vás požádal o klid a také přešel k prvnímu bodu na pořadu jednání. Oznámení předsedy nejprve zmíním rozhodnutí koordinátorů z 14.10. V zásadě bych řekl asi tolik, vnitrozemská pravidla. pravidla v této souvislosti EPP připraví dvě zprávy a stanovisko k návrhu nařízení finančních pravidel k obecnému rozpočtu Unie, souhrnému rozpočtu Unie, tak k tomu připraví rozhodnutí rozpočtový výbor. A dále k, k účetní uzávěrce pro um, agenturu pro námořní bezpečnost připraví zprávu EPP, účetní uzávěrka Evropské komise EKR a dále koordinátoři se nevyslovili k dalším otázkám, tedy problematika Cezar, eh, železniční agentura a další témata. Eh, zpracují EPP a ti se budou věnovat také dalším agenturám. Dále ke slyšením a delegacím bych rád řekl toto. Koordinátoři se dohodli, že delegace do Madeiry bude mít 6 členů 24. března 2014. To je jediný týden, kdy nám dovolí jet. A první kvartál příštího roku nebude mít žádná cvič, slyšení, také budeme mít eh, zase zprávu z komitologie. Včerejší zasedání koordinátorů ke stanoviskům. Máme jenom jedno stanovisko k systému rotace EPP se zaměří na problematiku ETS a koordinátoři žádali, aby se věnovali tomu i nadále, žádné další kroky k dalším tématům a dokumenty, které jsme dostali pro informaci. Dále studie meziměstské dopravy do vzdálených regionů. Tam se koordinátoři dohodli na prezentaci studie, která proběhne na jednom z příštích zasedání. Pokusíme se to tedy eh, doplnit do programu dalších zasedání. Pravidlo 51 k nástroji NIDIS. Roz, koordinátoři rozhodli zamítnout pravidlo 51, tak jak navrhoval výbor Ample, ale souhlasili s aplikací pravidla 50 k prvním dvěma odrážkám článku 8 sdílená pravomoc na, e, pro zbytek. A sekretariát byl také požádán o zjištění možností uspořádat slyšení. Dále proběhla výměna názoru eh, k povolenkám ETS letecké dopravy. Dostali jsme dopis z komitologie a to je vše k výsledkům zasedání koordinátorů. Chtěl by se někdo k tomu na něco zeptat? Pokud tomu tak není, postoupím dál. A přejdu nyní k hlasování. Všichni mají hlasovací zařízení. Budeme ověřovat. Ano. Pokud máte hlasovací zařízení, ověříme, zahajuji hlasování. Jenom zkontroluji, zda EPP nemá příliš mnoho členů. Zdá se, že je vše v pořádku. A všichni hlasovali. Končím hlasování. Tak zatím to jde. To byl jenom test. To... Výborně, budeme testovat ještě jednou. EPP si to projede ještě jednou. Zahajuji hlasování. A teďka pokud někdo jiný bude mít víc, tak to už bude něco. A končím hlasování. A teď je to v pořádku. Začínám hlasování. A už jak si da, připravím sáček do, do šálku, až přijde pán s čajem, Eh, integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU. Spravodajem je pan Danton. A začneme s pozměvacím návrhem 1 v počástech mm, význ... první část eh, pozměvacího návrhu 1, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část. Ještě má smysl? Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. Dále pozměňovací návrh 2, paní Lichtenberger, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 3, kdo je pro, proti, zdržel se. To ověříme, zahajuji hlasování ke trojce. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 16 eh, pro, 20 proti zamítnuto. Osmička, kde pro? Proti. Zdržel se, přijato. Kompromisní návrh B, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. A nyní se dostáváme kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Čtrnáctka, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sedmnáctka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme 24. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 25. Kdo je pro? Proti? zdržel se, ověřím 25. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. E. Kompromis. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 29. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. G, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 34, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. H, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Třicet šest, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Ověříme 48 až 55 unblock? Ne, 50 jiná. 48, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 50, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 53, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 54, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto 55, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto a hlasujeme o celém dokumentu, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 37 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, výborně přijato jednomyslně, blahopřejeme panu Dantanovi. Zajisté se toto hlasování promítne i do probírání čtvrtého železničního balíčku. A dalším bodem je územní plánování námořních prostor, paní Meissner, pan Kun. Tady jde o dvě eh, žádosti nebo návrhy podané mnou ohledně delegovaného eh, právního aktu v přinesené působnosti. Je to pozměňovací návrh 209 a pozměňovací návrh 212. Oba dva stahují, protože formulace zpravodajky v této věci je ještě přesnější. To přiznávám bez mučení paní kolegyně Meissner. Takže 209 a 212 stahují. Thank you for that, Bernard. Děkuji, Bernadette. Takže jsme připraveni k hlasování? Dobrá. Pozměňovací návrh 1, to je lingvistická záležitost, takže eh, pozměňovací návrh 11. Spravodaj pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 83 pro, promiňte, 82 jako doplnění od pana Kuna, kdo je pro? proti, zdrželi se, prověříme elektronicky, myslím, že to bylo zamítnuto, ale zahajuji hlasování. 82 jako doplnění navíc. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to schváleno. 83, kdo je pro? Ještě jednou. 83 pro, Děkuji. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 13 od Envy. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 26. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 12. Spravodajka pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní se dostáváme k 85. 85. Pan Komocakos, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 86 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 87 pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo schváleno, ale prověříme to. Ještě jednou. 87. zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 27 pro, 10 proti. Je to schváleno. A prosím, zvedejte ruce viditelněji. Takže Envy 14 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 to je lingvistická věc, 91 a 30 identické. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV15 je lingvistická úprava. Kompromis 3, nevím, kam se poděl kompromis 1 a 2, ale kompromis 3 nyní. Pro, proti, zdrželi se, schváleno.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 106 je další bod. Pan Van Dalen pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 107 a 108 jsou identické pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 18 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 109 pro. Proti zdrželi se, schváleno. Třicet pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devatenáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto deset pro, proti, zdrželi se. Prověříme 110 ještě jednou. Myslím, že to bylo schváleno, ale dostavuje se únava rukou, eh, takže, nebo paží, takže ještě jednou. Hlasovali všichni? Končíme hlasování a je to schváleno. 111 pro, proti, zdrželi se. Začneme ještě jednou. A prosím, abyste eh, zřetelně zvedali ruce. Kdo je pro 19? Proti? Zdrželi se? Stále ještě to musíme prověřit. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, protože liberálové se odchýlili. Eh, kompromis 17, pardon, 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď jsem eh, vám vyzradil tajemství, jak to posuzuji. Takže 116 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 117 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis, ne, promiňte, 149, 149. Našli jste to 149. 149, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se, prověříme 150. Myslím, že to bylo zamítnuto, prověříme, ale hlasovali jste všichni, takže uzavírám hlasování a je to schváleno. Dobře, že jsem to nechal prověřit. 26 odpadá, takže 45. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 46. Pro?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 Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dalším je 30 od Envy a to je doplnění ke kompromisu 10 ještě nad rámec. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Je to známka dobrého vztahu s Envy. 50 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 175 odpadá, takže se dostáváme k 39. Spravodajka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40. Spravodajka pro, proti, zdrželi se, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42. Pro, proti, zdrželi se, zamít, schváleno. 43. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 44, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 45 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní 40 pro? Z Envy pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 41 pro? Ne, o tom se nehlasuje, máte pravdu. 180, pan de Grandes, etara, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 181 a 40 dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prověřit, prosím. Dohromady 181 a NV40, zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Česně. Takže 182, pan Ujias pro, proti, zdrželi se. Prověříme to protože by to mm, bylo jedno třetinové hlasování, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 183, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 144, kdo je pro, proti. Promiňte, NB 144. NB 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 184 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 185 pro, proti, zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi. Ověříme 186, otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. NV45 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Pech 55, kde je pro, proti, zdrželi zamítnuto. 47, 187 společně, kde je pro, proti, zdrželi to bylo přijato. Eh, gratuluji panu Vandalenovi, 188 pro, proti, želi zamítnuto 46 NV pro, proti, drželi zamítnuto, 56 pro, proti, žili zamítnuto. 48, 189 dohromady, pro, proti, zdrželi, přijato. 49 pro, proti, drželi přijato. Kompromis 12, kdo je pro, proti, drželi přijato. E, kompromis 13 pro, proti, drželi přijato. 197 pro, proti, zdrželi, přijato. 198 pro, proti, zdrželi, přijato. 52 pro, proti, zdrželi, přijato. 59 mm, pro, proti, zdrželi, přijato. 53 pro, proti, zdrželi, přijato. NV50, kdo je pro, proti, žili přijato. Nyní přejdeme k návrhu 200. Pan Kůl je pro, proti, žili zamítnuto. 201, 202, 203, unblock. Eh, tam přidáme nebo kompetentní eh, regionální entity. Eh, to. předpokládám, že to dává smysl pro někoho. 204, pan Denlis pro, proti, přijato, 205 pro, proti, že přijato. 206 pro, proti, zamítnu zamítnuto. co 205. Šedesát dva, šedesát tři, můžeme hlasovat. Dobře, takže pro, eh, pro 62, tři, kde proti, je zamítnuto. Já jsem měl pocit, že to padá, ale bylo to zamítnuto, proto jsem trošku to přerušil. 208, kde pro, proti, drželi přijato. 207, kde pro. Dvěstě osm bylo přijato tedy. Dobře, tak 207 teda padá. 209 staženo. 210 pro, proti, eh, přijato 211, padá, 213 padá, 212 staženo, 214 padá, 215 padá, Jdeme hlasovat o 211. Kdo je pro? Proti? 211 pro. Ti zdrželi přijato. 213 pro. Proti? Drželi zamítnuto. 212 staženo. 214 kde pro proti, přijato 216, Dvěstě šestnáct. Pro. Bude pro. Proti. Drželi přijato. Dvěstě sedmnáct. kde je pro, kde je proti, drželi zamítnuto. Otevírám hlasování. 217, hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 20 uh, eh, hlasy proti 19. Pane Groš. Takže 200. Eh, pardon, 55, kde pro? Proti. Takže přijato. 218, 219 D pro, proti, drželi zamítnuto 220, 221 D pro, proti, zdrželi přijato. 222, kde pro, proti, zdrželi zamítnuto. 225, kde pro, proti, drželi zamítnuto. 56 je pro, proti, eh, přijato. Další dva padají, pech padá 227, jde pro, proti, zamítnuto. 57 jde pro, proti, zdrželi, přijato. 226, to je pro, proti, želi přijato. 58, kde pro, proti, přijato. Pech 1, kde pro, proti, zamítnuto. 2, návrh 2, kde pro, proti, želi přijato. NV1, kde je pro, kdo je proti? Drželi přijato. Tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi přijato. 63. Kdo je pro? Proti? Drželi zamítnuto. Pěch dva Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti? Drželi zamítnuto. 65. Kdo je pro? proti, byli zamítnuto. 64 pro, proti, drželi zamítnuto. 4 pro, proti, drželi přijato, 3 pro, proti, zamítnuto 67 pro, proti, zamítnuto 68 pro, proti, drželi přijato 69 pro, proti, drželi přijato 4 pro, proti, zamítnuto, tak 5 jde pro, proti, tedy zamítnuto, tak 6 jde pro, proti, drželi zamítnuto. Kompromis 1 Kdo je pro? Proti? Přijato. Pech 7, kde pro? Proti? Zamítnuto. Pech 8 pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 2, kde pro? Proti? Přijato. 73 pro? Proti? čili přijato. tak 10 pro. Proti. Zamítnuto. NV4 pro. Proti. Zdrželi zamítnuto. Pech 11 pro. Proti. Zdrželi zamítnuto. Pech 12 pro. Proti. Zamítnuto. Pech 13 pro. Proti. Zamítnuto. Návrh 7, kde pro? Proti. Přijato 75 pro. Proti. Děli. Přijato. NV 6 pro. Proti. Zamítnuto. Pech 15 jde pro. Proti. Drželi. Přijato. NV 7 jde pro. Jde proti. Zdrželi zamítnuto. 16, kde je pro? Proti. Zdrželi přijato. 8 pro. D je proti? drželi přijato. 9, kde je pro? Kde je proti? drželi přijato. Pech 18 jde pro, proti, zamítnuto. 71, kde je pro. Pardon, 77, kde je pro. Proti, žili zamítnuto. Pech 19, kde je pro. Proti, žili zamítnuto. NV 9, kde je pro. Proti, je přijato 78 pro, proti, drželi přijato NV 10 pro, proti, zabít to Pech 20, kde pro, proti, drželi, zamítnuto. Pech 21 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. NV 11 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Pech 22, kde pro, kde proti, zdrželi, zamítnuto. 10 zpravodaj, kde pro, proti, zdrželi přijato. Pech 23 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Si připadám, jako bych byl na, na rybářském výboru. 2 na NV12 pro, proti, přijato. 24 zase ryby. Kdo je pro? Proti, zdrželi zamítnuto. Myslím, že pan musí být tajným rybářem. 79 je pro, proti, zamítnuto. Tak 25 je pro, proti, m, mm, přijato. 60 pro, proti, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi přijato. 59 kde pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. A poslední ryby 65, kde je pro, proti, eh, to je zamítnuto. Takže závěrečné hlasování, eh, otevírám hlasování, dámy a pánové. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 32 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel, přijato. Není legislativní usnesení, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Um, čím hlasování? 32 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel, také přijato. Gratuluji paní Majsner. Mrany, já jsem chtěla jenom velice stručně, velice stručně poděkovat všem stínovým zpravodajům za spolupráci. Byla to obtížná zpráva. Ehm, je to něco nového, ten rámec, je to obtížné. Pech měl úplně jiný přístup, proto se to nedalo ehm, úplně ehm, při akceptovat. Já, to je jenom na vysvětlenou, já jsem také náhradníkem ve výboru pro ryby. Děkuji a těším se na další kroky. Dobře, děkuji. To je neobvyklé, že to ryby takto pojeli. Hmm, dále zpráva pana eh, Regina ní ekonomiky, označování kvality. Dnes je dva, kde je pro, proti, drželi přijato. Kompromis 3, kde pro, proti, drželi přijato. 17, kde pro, proti, drželi přijato. 18, kde pro, proti, eh, přijato. 19, kde pro, proti Uvěříme 19. Myslím, že to je zamítnuto. 19. Otevírám hlasování. Zali všichni, končím hlasování. To zamítnuto. Dále 20. Kde je pro, kde je proti. Zamítnuto 21, kde je pro. Proti. Žili. to. Kompromis 4, kde je pro. Proti. Žili. Přijato. Kompromis 5, kde je pro, proti, drželi, přijato. Dále 29, kdo je pro, kdo je proti, drželi. Můžeme ověřit 29. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Čím hlasování? Zamítnuto 30. jde pro proti, drželi přijato 31, kde pro, proti. Eh, můžeme ověřit 31, prosím, tady je trošku hla, zmatek, otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnu to těsně. 32, kde je pro? Kdo je proti? zdrželi. Ověříme 32, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 34 jde pro. Proti. Drželi. Přijato. 30. Otevříme 33. Ověříme 33. To jenom hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. To je těsně zamítnuto. Třicet čtyři, kde je pro? Proti? Ověříme no, 34, protože nikdo nezvedá ruku. Otevírám hlasování. EPP je o jedno víc. Takže dobře, končím hlasování. Přijato. 35, e, kde je pro? Proti? Že je přijato 36, kde je pro? Proti? Že je přijato 2, kde je pro? Proti? Žili Ověříme dva. Prosím, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní přejdeme k návrhu 3. Kde pro? Proti? Věříme 3. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni, čím hlasování přijato, na 5, kde je pro, proti, zdrželi, ověříme 5, otevírám hlasování, čím hlasování přijato, na 6, pan Benion, kde je pro, proti, Zdrželi přijato. Závěrečné hlasování, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 35 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. Gratuluji panu Rodovcovi. Přijato. The life report, presentation of report.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 Next item on the agenda. Další bod na pořadu jednání, nekontroverzní zpráva která, eh, pana Likvida, která se týká směrnice o maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz. Návrh zprávy, já počkám, až se vše uklidní. Ladies and gentlemen, I usually find it helpful if we have one meeting at a time in the room. Dámy a pánové, vždycky pomůže, pokud se v místnosti koná jenom jedno jednání. Máte-li jiné jednání, budu rád, když místnost opustíte. My se bez vás obejdeme. Pan Leichfried má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo já jsem nevnímal tu zprávu jako kontroverzní, než jste mi to řekl, ale teď si to uvědomuji a beru to na vědomí. Vážené ctěné kolegyně, kolegové, bylo eh, pro mě velkým potěšením převzít eh, z hostice této zprávy, jednak eh, protože tématika je obecně zajímavá a jednak samozřejmě i proto, že, jak pan předseda již naznačil, existují k tomu různé přístupy. Myslím ale, že jeden společný přístup zde v parlamentu převažuje pokud se mýlím, tak mě prosím opravte. Myslím ale, že nikdo zde nebyl nadšen eh, tím úvodním přístupem a vývojem eh, v této věci a Eh, takovéto rozporuplné věci by určitě neměly být eh, parlamentem projednávány, ale eh, jelikož jsem se do toho pustil, tak to dotáhnu do konce. Ke zprávě samotné. Myslím, že se jedná o velmi zajímavý legislativní návrh, jenž ovšem vyvolává něco, co já hluboce odmítám. Eh, já jsem eh, se stal členem Evropského parlamentu a zaznamenal jsem něco, co lze označit za společný zájem. Společný zájem o to, aby silniční provoz byl ekologičtější a abychom jednotlivé druhy dopravy nepovažovali za stejné, ale některé za více, jiné za méně žádoucí. A eh, to tady eh, zažívám již 8,5 let. Před několika měsíci ovšem propukly tendence, které jsou podle mého názoru nesprávné. Eh, tak jak je to i konstatováno v Bílé knize nebo v jiných dokumentech, ehm, je zde koncenzus, nebo zde byl koncenzus ehm, pro přechod ze silnice na železnice. Tento koncenzus ale v posledních měsících komisař Kalas již přestal dodržovat, respektive to prolomil. Já eh, považuji tento typ přístupu Evropské komise za nesprávný. Není to eh, dopravní politika, kterou Evropa potřebuje Spíše je to dopravní politika, která asi vychází vstříc některým lobbystům nebo partikulárním zájmům, jde na ruku, ale není to v zájmu eh, občanů. A v tomto světle spatřují i návrh komise. A já jsem proto učinil něco, co jsem ve své kariéře dosud činil velmi málo kdy. A sice eh, návrh komise jsem obsahově kompletně změnil celé jsem jej překopal. Jádro návrhu komise skutečně není velmi užitečné. Je to vágní, zamlžené, a například povolování eh, dlouhých tras kamionů přeshraničně ehm, eh, není podle mého návrhu názoru správné. Je to odklon od desetiletého kurzu komise. Důvody proto jsou na snadě. Když se podíváme na návrh komise eh, podrobněji a něco takového jsem kolegyně kolegové ještě nezažil, tak můžeme eh, si doslovně přečíst. Dosud byla situace taková, pak se některé zainteresované subjekty obrátili na eh, komisaře, kdo to asi byl, určitě ne ekologické organizace a zdůraznili mu, že situace se musí změnit, protože by to bylo lepší také v zájmu, v zájmu jednotlivých zainteresovaných subjektů. Eh, to byl scénář, který vedl k tomu návrhu komise. Co nyní navrhuji já? Já navrhuji, aby v budoucnu už eh, neexistovaly přeshraniční jízdy těchto velkých kamionů v Evropě. To je první bod návrhu, Pod dvě mého návrhu to, co doprovází celý tento text, totiž několik vágních návrhů v oblasti bezpečnosti, několik vágních návrhů v oblasti eh, lepší kontroly eh, hmotnosti, aby toto v budoucnu, samozřejmě s určitou eh, časovou lhůtou na přípravu, aby tyto věci byly závazné. Já se domnívám, že bezpečnost zejména pro ty slabší eh, účastníky silniční dopravy musí být, musí být to nejdůležitější a ochranné mechanismy musí být závazné a závazně předepisovány. Já jsem také toho názoru, že v budoucnu musí být možné lépe a rychleji kontrolovat eh, přípustnou hmotnost eh, nákladních vozů a kamionů a zejména tam eh, a v těch zemích, které s tím mají stále ještě potíže. I tady, se vyvstá, tady vyvstávala otázka, zdali to vědecky obstojí či nikoli. Já mám dostatek důkazu, že to obstojí a také jsem toho názoru, že do budoucna je e, nutné mít, e, respektive opatřit kamiony e, povinnými závaznými označeními hmotnosti, aby to bylo možné kontrolovat a samozřejmě, abychom chránili také vlastní řidiče, aby oni věděli, nakolik má být jejich kamion naložen. Pokud jde o aerodynamiku, dynamická opatření. Tady jsem v zásadě pozitivně nakloněn vůči těmto opatřením. Pouze bylo podivné, že již existuje směrnice, která normuje či normalizuje, jaká opatření mají být učiněna jaká mají být tato zařízení, ale eh, návrh komise odporuje této platné směrnici, která ostatně pochází z jiného generálního ředitelství. Asi se měli předem dohodnout a odsouhlasit si to. Já jsem se snažil ty věci alespoň navrhnout um, tak, aby to vše ladilo. Uh, pozitivně jsem v každém případě nakloněn vůči těm opatřením, které slouží k tomu, aby u běžných uh, kamionů uh, byly vytvořeny lepší podmínky, pokud jde o spotřebu pohoných hmot. Tady jsem se pokusil ještě rozšířit návrh komise a zavést nebo navrhnout technicky neutrální druhy pohonných hmot, například hybridního charakteru, byť to způsobí vyšší náklady. Tady samozřejmě přiznávám, že i můj návrh lze ještě vylepšit a doladit, aby skýtal optimální možnosti. Vážené dámy a pánové, to, co jsem vám nyní odprezentoval, je tedy můj návrh. Samozřejmě si uvědomuji, že ctěné kolegyně a kolegové, zejména stínoví zpravodajové, eh, v tomto materiálu spatřují věci poněkud jinak, a vím také, že v konečném důsledku by bylo užitečné a smysluplné nalézt kompromis, který eh, se bude těšit většinové podpoře eh, tohoto parlamentu, tak abychom eh, pak dospěli k výsledku optimálnímu pro Evropu, pro Evropa, evropské hospodářství, ale optimální bude také pro účastníky eh, pro obyvatele podél silnic a dálnic a pro daňové poplatníky. Já se nedomnívám, že když věci změníme a když bude zapotřebí vytvářet novou infrastrukturu, že daňoví poplatníci budou s radostí platit eh, za infrastrukturu, která pouze eh, vytvoří vyšší zisky určitým zainteresovaným stranám. Já jsem se zúčastnil jedné akce, kde eh, zástupce jednoho členského státu eh, to celé spatřuje spíše pozitivně a eh, říkal, že náklady na adaptaci silniční sítě činí zhruba 40 milionů eur a zisky podniků které eh, z toho vzejdou, eh, je 110 milionů. Takže tady vidíme určitý rozpor eh, zájmu a já bych byl proto, abychom tyto zájmy vyvážili a vyrovnali. Chtěl bych ještě využít příležitosti a poděkovat stínovým zpravodajům navzdory tomu, že můj přístup se eh, marginálně odchyluje od přístupu eh, některých zpravodajů. Děkuji jim za konstruktivní a vynikající spolupráci, alespoň dosud taková byla. A chci také uznat, že ty návrhy, které jsem ještě nezmínil a které jsme s nimi projednali, mají pro mě smysl a domnívám se, že budeme z to v konečném důsledku dospět k rozumnému kompromisu. V každém případě vám srdečně děkuji. Děkuji vám, pane Lechfriede. A dále se jako HSV, pan Ranotiary, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo, a dobrý den. Já jsem byl zpravodajem HSV k tomuto návrhu, eh, k přípustným hmotnostem a rozměrům. Eh, naše stanovisko bylo projednáno během červencového plenárního zasedání a přijato jednomyslně, tak tomu vždycky nebývá. Když si čtu váš návrh zprávy, zjišťuji, že řada připomínek a návrhů je v souladu s s tím, o co usilujeme my v naší zprávě. Jako příklad si dovolím uvést, pokud se týká o e, zátěž navíc, kdy se hovoří o e, vozidlech na alternativní paliva, abychom posílili technologickou neutralitu. To je něco, co výrazně podporujeme. Nicméně e, Kvalita směrnice se pozná teprve až po přijetí aktů v přenesené pravomoci a já jsem přesvědčen, že tento výbor nad tím bude dohlížet. Abych byl stručný a nezabíhal do podrobností, dovolím si pouze zmínit několik témat s tím, že doufám, že obohatím vaši rozpravu. Za prvé bych rád zdůraznil, se týká článku 16b návrhu, který eh, se eh, zabývá jednotkami maximálně 45 stop až 44 tun hmotnosti a to eh, jenom pro Toto by mělo být rozšířeno také na dvousá vozidla protože právě většina nařízení v Evropě, pokud bychom to omezili pouze na trojstopá, tak by to nejenom vedlo k vyšším spotřebě paliva, ale zároveň by to omezilo používání kombinované dopravy, protože by bylo nutné také obměňovat vozový park. A jedna věc, kterou musím zmínit, se týká evropského modulárního systému, takzvanou Megatrax. My se nebudeme vracet k výhodám a nevýhodám um, EMS, ale obava je, že většina lidí, včetně zpravodaje, vnímá eh, budoucnost jako situaci, kde budou rovné podmínky s tím, že více členských států nakonec eh, umožní využívat eh, MS, existuje tady riziko dominového efektu, pokud budou tato vozidla eh, přijímána po celé Evropě. Pokud by to nastalo, jsme přesvědčeni, že Evropská komise by ne, by toto mohla vzít jenom na vědomí a ponechala by členským státům eh, rozhodnutí, jak jednat. Pokud delší vozidla získávají větší podíl na trhu tam, kde je odpovídající infrastruktura a bezpečnostní podmínky eh, ve zvlášť připravených sítích, tak tam nebude úlohou Evropské komise omezit jejich provoz, aniž by narušila princip subsidiarity, který vždycky zdůrazňujeme. A to je pro nás velmi důležité. Měl jsem další připomínky, ale čas mi vypršel, tak eh, ještě jednou poděkuji a děkuji také vám všem za pozornost. Děkuji. A nyní, jak si dovedete představit, mám zde dlouhý seznam řečníků. Proto apeluji na vaši disciplinovanost. Každému sprav, stínovému zpravodaji dám tři minuty a pak dvě minuty dám ostatním. Pan Sebama, pan Benin, pan Kramer, pan Van Dalen, pan, a pak další. Backer, Mr. Higgins, Mr. Back. I don't think that leaves... A myslím, že to nám nezbývá už nikdo, kdo by se nehlásil. Ještě pan Groš. Výborně, tak pustím stopky, pan s váma, za EPP tři minuty, prosím. Thank you, Ms. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodaji za, spra- za odvedenou práci a dovolím si zmínit tohle pan Leifried použil 80 až 85 svého času tím, že jste se věnoval přeshraničním pohybu dlouhých vozidel. Ale to velmi stručně řečeno nám všem říká, že právě toto je zásadní téma ačkoliv to nebylo původním záměrem. Byla tam celá řada eh, kvalitních aspektů z hlediska přípustné hmotnosti jejího měření, efektivního využití paliv, aerodynamiku. To všechno potřebujeme, to všechno je důležité v návrhu komise, ale chci také většinu času věnovat přeshraniční dopravě. Když víme, že doprava zboží se rozroste, a to výrazně, víme také, že v zemích, kde používají delší kamiony eh, s různým rozvodem také, tak také víme, že dochází k výraznému snížení emisí CO2, že to používají už léta, někde 15 let. Také jsme si vědomi, že to přináší výrazné ekonomické úspory. A také víme, a je to jisté, že podle studií nevznikají bezpečnostní problémy u těch Eh, států, kde využívají třeba těch 25x25 tento systém a co je ještě důležitější a máme to také potvrzené, že ve zmíněných zemích podíl železnice, a to je důležité, patří k nejvyšším v Evropě. Ve Finsku je to 25%, ve Švédsku, Dánsku Co je tedy nepochopitelné, alespoň pro mě, je skutečnost, že všechna fakta, která zde máme, svědčí pro volný pohyb, tak abychom mohli obměnit, nahradit vozidla na silnicích tím méně, čím méně kamionů, tím méně nehod, tím méně CO2. A co je ještě důležitější, pokud se zdá, že nedochází k modálnímu posunu ze silnice na železnici právě v důsledku těchto kamionů, tak eh, je to pro mě záhadou a vy jistě víte, kam mířím. Děkuji, vezměme to tedy odtud. Thank you very much. Děkuji, pane Tak tady je určitá míra eh, chody. Um, Pan Benjen. Tři minuty na Alde. Děkuji zpravodaji. Návrh komise má potenciál zvýšit bezpečnost a snížit emise CO2 z nákladních automobilů. A bylo by škoda, kdybychom to neskonali hlasování. Doufám, že to ne, o, zdrží hlasování ve výboru a plénu. Je to součástí širšího problému výjimek maximálních povolených rozvorů vnitrostátní a mezinárodní přepravě vzhledem k geografické realitě a podobně. Nejsem eh, pro, obecně pro větší nákladní eh, vozy vzhledem k infra, nákladům na infrastrukturu, ale musíme být reální, realisté ale také se tady vyvolává další problém a to je výška, jak eh, když tedy zpravodaj um, prezentoval svoji zprávu, tak by to um, ovlivnilo omezení výšky v Británii, eh, kde jsou ty nákladáky vyšší mezi tady Británií a Irskem, více než 4 metry a budeme muset eh, je, mm, zastavit to jejich eh, přepravu do Irska, severního Irska. Také budeme muset najít řešení, které by fungovalo v, v souladu se stávající realitou. V některých členských zemích jsou problémy mm, s hranicema a také musíme eh, brát ohled na, na problematiku vnitřního trhu. Mm, se týče ekonomických opatření, obecně souhlasím, eh, že je zpravodajem, ale jsou tady problémy s mm, schvalování, s typovým schvalováním a podobně. Tady chci, aby to komise vysvětlila. Co se týče bezpečnostních prvků, také zhruba podporuji zpravodaje. Eh, můžeme tam něco zlepšit, ale mm, musíme dát čas výrobcům. Také musíme zohlednit různé potřeby městských nákladáků, kde aerodynamické prvky nebudou tak významné. Kombinované přepravě. Kombinovaná přeprava nemusí být špatný nápad, eh, termodální, eh, ale vzhledem ke stávající definici to v podstatě jde proti eh, těm ostrovním státům, kde mm, námořní doprava je běžná a tady je to vyloučeno. Musíme se na to podívat. Musíme buď tedy dát intermodální eh, dát definici, anebo změnit definici eh, kombinovanou, protože to ne, v současnosti není dobré pro ostrovní státy. Eh, souhlasím s tím, že nemůžeme mít kombinovanou přepravu s, s dlouhou silniční e, trasou a kr, velice krátkou železniční. Takže souhlasím s těmi tři, 300 kilometry navrhuje komise. Děkuji pan Benianovi, pan Kramerem, tři minuty. Jménem Evy Lichtenberger chci velice poděkovat zpravodaji, především za jasná slova, které řekl na úvod. Nám se podařilo toho, že komisař tady neporušuje právo. Eh, ve srovnání s tím, co bylo zvoleno před třemi lety. To jsem zažil, že nemožné v právním státě k tomu takto přistupovat bez ohledu na naše stanovisko. Děkuji všem, ať byli pro nebo proti, že toto se netolerovalo. Druhý bod samozřejmě tam spousta dobrých věcí, ale jednu věc chci říct. 50% kombinované e, přepravy a jednotlivé přepravy se dostává na silnice, přechází na silnice, takže mm, tolik úsporce e, o dvě tam nebude. Refer, e, odkaz na Bílou knihu je tam, já bych si přál, aby tam bylo 20% do roku 2020, jak jsme to odsouhlasili v Bílé knize Matěje Groš aby to tam také bylo, protože je jasné, že druhý a třetí krok může padnout až potom prvním. Kombinovaná přeprava musí být zajištěna, to je pozitivní. Nová bezpečnostní kabina, design, to musí být závazné. To, to v návrhu komise to musí být závazné, to považuji za pozitivní. Přeshraniční přeprava musí být omezená i to je pozitivní. Alternativní paliva také dobré. Mm, neutrální technologie, nebo technologicky neutrální, nejsme inženýři, má nás výsledek. A také je důležité eh, ochrana těch slabších účastníků silničního provozu, eh, pěších a podobně, eh, chodců. Dále musíme eh, jasně říci, že je tady eh, je to velký deficit komise, že neustále schvaluje nové zákony, ale nezajišťuje eh, dodržování těch stávajících. To by je plítvání papírem a časem. Takže apeluji na komisi, dodržovat, aby dodržovala zákony, které existují. To musí být priorita, nikoli každý týden překládat nové. Eh, nebo ty, ty, ty obrovské monster traky, to je, eh, je to obhajitelné, když tam máme těch 20% a infrastruktura, um, um, kruhové objezdy, jak se to všechno uh, musí přestavovat. V Rakousku se říká, že tam by bylo potřeba 500 miliard euro na infrastruktury. Takže privatizace zisků a socializace ztrát na úkor eh, daňového poplatníka. To by bylo hloupé. Proto podporujeme zprávu zpravodaje. Děkuji. Děkuji pan Van Dálen. Tři minuty. Pane předsedo, to je velmi oblíbená rozprava, kterou zde vedeme a děkujeme si navzájem za odvedenou práci. Takže srdečné díky, pane zpravodaji, za odvedenou práci. Mám ale jeden problém. Je to přesně ten nesprávný směr. V podstatě je to v případě socialistické frakce faktem, ale v tomto případě je to velmi špatně. Pane předsedo, už i samotná terminologie, které se zde užívá, když se hovoří o monster e, kamionech nebo giga kamionech, To jsou přece e, dopravní prostředky užitečné a dobré pro životní prostředí, protože snižují emise, přepravují více nákladu a e, méně zatěžují životní prostředí. Jsou to ekologické kamiony. Takže bychom je neměli takto plísnit jako obvykle, když vedeme ideologické řeči. Pro tyto eko kamiony potřebujeme více prostoru a i ty testy z hlediska dopravní bezpečnosti a e, školení e, či výcvik řidičů e, jsou užitečnou věcí. A provádí se řada pokusů a testů a konstatovalo se, že jde o skutečné zlepšení. A co děláme my? Co říká zpravodaj? Říká ne, nikoli, není to zlepšení, jsem proti. A my přece nechceme žádné zlepšení. To je eh, celkový tón eh, a vyznění práce zpravodaje. S tím nemohu být srozuměn, pane předsedo, ani s tím, co řekl stínový zpravodaj EPP doprava se bude rozrůstat a my nyní získáme skvělý nástroj, který přispěje k tomu, abychom eh, tuto, eh, tento větší objem eh, dopravy zvládali a sice ekologickým způsobem. To je přece něco skvělého, nelze být proti, pane předsedo. Takže něco není v pořádku s čipy v hlavách některých poslanců. Zasedání stínových zpravodajů je vždy um, obvykle krátké, každý ví, eh, jak se k tomu staví a eh, pak je rozprava už u konce. Během minuty lze říct, jsem pro nebo proti. Každý má jasno. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much. Děkuji vám. A dalším řečníkem je pan Rikej Dominik, dvě minuty. Děkuji vám, já budu stručný. A chci říci jen tolik, eh, k panu zpravodaji bych mohl říct, ano, a pravděpodobně Pepe nebude souhlasit, ale můžeme hovořit o názoru stínové zpravodaje, ale mm, uvědomme si, že máme dvě strany. Jedni jsou pro mega eh, kamiony, druhé jsou proti mega kamionům, ale uvědomme si, že ten, eh, ta otázka má různé uhly pohledu. Všichni pochopili, že výkonnost silniční dopravy je tím lepší, tím, čím je lepší ten kamion, proto by ten super mega kamion byl vlastně nejlepší. A znamená to, že se tam vejde tím více zboží, kamion je větší, bude tedy mít i větší nosnost, větší rozměry ale myslím si, že tady vidíme určitou asymetrii ve využívání jak infrastruktury, eh, ale také asymetrii vůči dalším účastníkům silničního provozu. A eh, víme, že také tady působí kamionová lobby velmi výrazně a Víme také, že toto je nákladnější, pokud tam bude více těch megakamionů, kteří přenesou více, které přenesou více zboží, Znamená to, že budeme dávat přednost silniční dopravě, zvýš... a zcela jistě to bude negativní pro emise CO2, eh, protože eh, jsou eh, to znečistující vozidla, zároveň využívají fosilní paliva, ale víme také, že situace na severu Evropy se nedá přenést do jiných částí Evropy. Vzpomeňme na vikingy, když přijeli v desátém století století eh, a mm, myslím si, že stejně tak nemůžeme všechno srovnat. Vy nás přenášíte do středověku. Ano, eh, právě toto není možné převést. Výborně, kolegové, žádám vás o kázeň a pokusme se tedy jít příkladem. Pan Ek, dvě. Děkuji, pane předsedo a také můj dík patří především zpravodaji. Musím eh, říci, že málo kdy se tak zhodují se zpravodajem jako v tomto případě. Není to překvapení. Dovolte ještě velmi stručně během dvou minut, mm, abych mm, se dotkl hlavních argumentů. Jednak Jednoznačně je tomu tak, že dojde k modálnímu posunu, to znamená e, e, přesunu e, jiných ekologičtějších prostředků na silnici. Existuje mm, často citovaná studie Institutu Fraunhofer, která to dokládá a dosud jsem neslyšel námitku těch, kteří jsou pro zavedení gigakontajneru, pardon, kamionu. My jsme sledovali vývoj ve Skandinávii a také v Nizozemsku, kde eh, se eh, zaváděly postupně tyto kamiony, počínaje 40 tunami a tak dále eh, chci ještě připomenout, že co by Evropská unie musíme prosazovat koherentní politiku to je hlavně úkolem Evropské komise. Nemůžeme na straně jedné v Bílé knize stanovovat jako cíl přesun prostředků, které pokrývají 300 kilometrovou vzdálenost a více na eh, z železnice a na straně druhou být pak proti inovacím. Pokud jde o náklady, eh, už eh, mám plné zuby této debaty, zejména mi v Německu, které právě eh, vyjednává ustavení nové koalici, se hovoří o mítném za osobní automobily. Důvodem je nedostatek finančních prostředků v pokladnách. A když to slyším, musím upřímně konstatovat, že napřed musíme začít u těch možností, možností, které tady máme, totiž eh, mítné za eh, nákladní vozy a uchopit to tak, aby skutečně museli více platit. Rozšíření eh, vně respektive mimo eh, dálnic na jiné silnice a také eh, pokud jde o internalizaci externích nákladů. Když to posuzujeme z národohospodářského hlediska, a to myslím stoupenci tohoto přístupu dělají, protože eh, lobbyisté jim to takto namluvili, tak je samozřejmě pochopitelné, že z více kamionů můžeme učinit méně, ale z hlediska hospodářství náklady zůstanou na bedrech daňových poplatníků a Závěrem chci říci, že malí podnikatelé budou pak obětmi a proto se staví i proti zavádění těchto gigakamionů. Děkuji. Pan de Bakr, dvě minuty. Eh, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Určitě zpráva obsahuje řadu dobrých bodů, harmonizace eh, penalizací nebo sankcí a tak dále, ale o tom dnes nehovoříme. Hovoříme dnes o jiných eh, otázkách. Bylo zde již řečeno, že návrh komise, který po mém soudu je dobrý, znamená, že naše dopravní politika je zde postavena na hlavu má dojít k modálnímu posunu eh, z eh, silnice eh, na železnice, ale cílem naší dopravní politiky přece není vytvářet nové bariéry inovacím a pokroku. A to se týká veškerého automobilového provozu. A není to komise, která staví věci na hlavu, ale zpravodaj. Přece žijeme v 21. století hovoříme o e, dopravních, evropských dopravních sítích, propojování Evropy, odstraňování bariér, o přeshraniční e, cirkulaci a pohybu. A nyní vytváříme více a více bariér. Místo toho, abychom zlepšovali efektivnost. Tomu vůbec nerozumím. A je zde ještě něco, čemu nerozumím. E, ten specifický problém mezi Francií a Beneluxem, pokud jde o 44 e, tunové kamiony. E, chtěl bych, aby se Evropa nad tím zamyslela a tak, aby přeshraniční doprava byla možná také pro kamiony hmotnosti 44 tun. každý v Evropském parlamentu, kdo je pro lepší integrovanou dopravní politiku, eh, eh, musí přece podporovat inovaci a eh, odstraňovat bariéry. Paní Foster, dvě minuty. Já souhlasím s některými věcmi, co řekl Peter Van Damme. Žijeme v skutečném světě a mám uh, sympatie k tomu, co řekl kolega, protože jsem žila v Rakousku, takže chápu ty tlaky na něj, když uh, vaše země je na křižovatce. Když se podíváme na technologický pokrok na nákladní automobily dne, dnes ve srovnání s doby před deseti lety, tak ten pokrok je fenomenální. Uh, Eh, ale musíme eh, brát ohled na eh, ty dlouhé vzdálenosti, kam musí jet ty velké nákladní automobily, protože tam nevede železnice, nemusí jezdit tedy do center měst, ale musíme být realisté. Z britského hlediska my vítáme mnoho věcí, které neohrožují bezpečnost. Vítáme návrh komise, o, ale chceme tam automobily na e, plyn vzhledem k vyšší váze těch nádrží na palivo. Dále, e, co se týče omezování výšky, tak tam to nám vadí, protože máme historicky čtyřmetrové a e, nákladáky a obchodujeme mezi Irskem a Británií. Samozřejmě tam není problém. Takže ne, toto nechceme omezovat nebo měnit vzhledem k eh, tomu eh, těm přeneseným pravomocem to nepodporujeme, nad tím se musíte znova zamyslet. Eh, já chápu tady stanovisko zpravodaje, ale musí tady být určitý smysl. Myslím, že něco najdeme a já, jak si na, není na mě, abych Británie vnucovala jiným zemím, co mají dělat, ale uh, Musíme dobře spolupracovat, musíme mít přeshraniční dohodu a musíme to dělat srozumně a pragmaticky. Mm, mm, my také podporujeme některé věci, které se nám... Já doufám, že dospějeme k nějakému rozumnému výsledku. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, já budu muset odejít, ale pan Rikej převezme předsednictví. Další, jako další má slovo paní Nicole. Děkuji. Já chci navázat na to, co řekl pan Baky Pancofá a paní Foster. Eh, první problém v této diskusi je, že nejsme, nevycházíme čistě z vědeckých faktů. Pan Neid hovořil o lobbingu, který je pro, ale také je tady lobbying proti, například ze strany železnice. My v Nizozemí máme zkušenosti, že v některých logistických hotspotech, kde nejsou e, železniční spoje, tak tato těžká vozidla, delší a těžší vozidla, e, efektivněji zajišťují ekologičtěji zajišťují dopravu. Já nechci používat termíny gigalider nebo ekotrak, protože já chci jaksi vědecky podloženou diskusi. A jaká je zkušenost nizozemí? Nepotřebujeme e, další náklady na infrastrukturu, protože to je možné jenom v některých Eh, na některých trasách ty řidiči budou muset mít další eh, školení, takže tam jsou další jaksi záruky. Eh, není to vůbec kontroverzní v Nizozemí. Všichni strany na politickém spektru. Já nechápu, že když žijeme v jedné Evropě a zpravodaj navrhuje, že když je to povoleno na některých trasách v Nizozemí až po hranice s Belgií a Německem a je to povoleno v Belgii, mm, tak pak Evropa zakáže těm nákladňákům přejet přes hranici. To je neuvěřitelné. Já bych chtěla zajistit, aby skutečně byla systém povolování v členských zemích, který by e, byl je, platil jenom pro některé trasy, ale neměli bychom těmto nákladňákům zakazovat přejíždět hranice. Hmm. Děkuji děkuji za dodržení časového limitu, Brian. Ví, jak obtížné je toto téma, proto mi to asi předal tady. Pan Henec. Děkuji, já plně souhlasím s tím, co řekl pan Jan i pan Van Dalen, i paní Foster, Mortman Kohl. Myslím, že to skutečně je neuvěřitelné. Vím, že to je, tady má ekologické důvody, ale e, dlouhé nákladáky, to znamená, že budete mít méně nákladáků. Protože když máte více nákladáků, máte více řidičů a nákladů. Pane předsedo, vy jste řekl, že toto je z vašeho hlediska neakceptovatelné a já se na to dívám z irského hlediska. Uh, my jsme eh, ostrovní stát, eh, omezená eh, řídká populace, naše infrastruktura je budovaná na standard 4,6 metrů. Proč bychom měli penalizovat státy, které mají infrastrukturu, které umožňují vyšší vozidla? Kde je tady ekologická, ekologický smysl? 90% naší flotily je přes 4 metry. My jsme exportní na stát, eh, také používáme trajekty, které jsou ekologické. Já jsem ehm, vysvětloval eh, smysl průmyslu, ehm, přeshraničního obchodu a hm, příslušné legislativy. Ovšem nikdy nebudu obhajovat neobhajitelné. Návrh 16 je neobhajitelný je proti biznesu a v mé zemi železnice není alternativou, nemáme infrastrukturu, takže byl bych proti tomuto opatření. Ani ekologicky, ani ekonomicky, ani společensky to není obhajitelné. Děkuji, pane Higginsi, že jste se také držel času. Další kolega. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já mám za to, že zde v tomto materiálu spatřujeme tu rozmanitost Evropy. Máme tady co dočinění s alpskými regiony, s transitními eh, zeměmi, s ostrovními státy. A z tohoto důvodu nezávidím zpravodají. Jenž po mém sodu předložil dobrou zprávu, ale nezávidím ani stínovým zpravodajům. A tady myslím eh, kolega z EPP zejména eh, je v pozici, kterou nelze závidět. Pro mě se tady vyvstává otázka hospodárnosti vůči nákladům a e, ta nákladovost, myslím, nespočívá e, na vědecky podložených e, číslech. Ta čísla se různí podle lobbystů, někdy je to až směšné a z tohoto důvodu bych si přál aby o tom diskuse neprobíhala, ale abychom se mohli odvolat na e, skutečné hodnocení dopadu a na skutečné důvěryhodné reálna, reálné číselné údaje, pokud jde o e, úsporu emisí CO2, infrastrukturu, bezpečnostní aspekty, e, přesunu dopravy ze silnice na železnici. To vše není podle mě vyřešeno. Není zde ani slovo o těch 44 tunách rodinách a z tohoto důvodu tento eh, návrh nemohu podpořit. Děkuji. Děkuji vám že jste se tak eh, drželi času. Pan Groš má slovo. Děkuji i já chci poděkovat zpravodaji a popřát mu mnoho štěstí, protože myslím, že jeho skutečný úkol začíná teprve nyní tady si musí každý zoufat eh, při hledání kompromisu mezi těmito dvěma stanovisky, ale něco by mělo z té zprávy vzejít eh, za každou cenu. Totiž, že když jde o bezpečnost, musíme dosáhnout eh, koncenzu a také, když jde o zlepšení aerodynamických účinků. I to bychom měli spatřovat jako společný úkol. A pokud jde o ten přesun ze silnice na železnici, tak mám k tomu následující otázku. Chci chci eh, jet z bodu A do bodu B a není tam k dispozici železniční trať, tak eh, vyvstává otázka, jak to na zítří eh, zvládnu lépe. Buď, že tam položím koleje a budu čekat na to 15 minut, anebo přesunu ta ekonomická ohniska. Takže musíme hovořit o přesunu tam, kde je to možné. Za druhé, proč dosud nedošlo k tomu přesunu více na koleje? Eh, ač ty koleje ještě neexistují. Eh, vidíme, že tomu přesunu nedochází, to znamená, že to asi také souvisí se službami. Jestliže do budoucna budeme toto téma řešit, tak souhlasím s paní Wortman Kohl, že totiž ve městech je to zakázáno. Měli bychom vytvořit síť, která již nyní zajišťuje infrastrukturu a bezpečnost. Když dvě země si řeknou a prokážou komisi, že infrastrukturu přizpůsobili, tak by to mělo být možné přeshraničně. Tady bychom mohli najít konsenzus v rámci velmi omezené sítě v Evropě a samozřejmě ne v městských aglomeracích a tak dále, jak zde již zaznělo. Tak eh, já vidím eh, přístup k určitým možnostem, ale zatím se pokusím nalézt konsenzus v rámci EPP a poté se pokusím pokusíme o konsenzus s ostatními frakcemi. Děkuji vám. Děkuji vám srdečně. I vy jste dodržel časový limit. Děkuji. A za komisi je přítomen pan Karamice, pokud se nemýlím, který se také vyjádří k tomuto bodu v rámci první výměny. Děkuji vám, pane předsedo, a dovolte, abych navázal na pana Debakela, který řekl, že žijeme v 21. století. V podstatě tady probíhá ale opakovaná diskuze z eh, před 30 lety. Eh, parlament užívá toto slavné slovo Eh, monster kamiony, gigalinery a monster kamiony. Ale náš návrh se netýká ani mega kamionu, ani monster kamionu, ani gigalineru. Náš návrh se týká toho, jak eh, učinit eh, kamiony zelenější a ekologičtější. A Myslím, že hlavní problém není přeshraniční doprava. Já se obávám, že celá tato rozprava, byť jsem si ji užíval, užíval jsem si ji, je hezké slyšet mm, tak vášnivou debatu eh, poslanců. Je to ale tatáž diskuse, kterou jsme vedli před 30 lety, když jsme přijímali první směrnici. Bohužel jsem tam také byl přítomen tenkrát ještě s černými vlasy. Já si myslím, že bychom měli být fair vůči panu Leichvídovi a díky za eh, váš návrh, který obsahuje mnoho pozitivních prvků. Eh, myslím, že jste navrhl celou řadu pozměňovacích návrhů, které jsou zlepšením a které komise určitě podpoří. Například technologická neutralita, pokud jde o zvyšování hmotnosti eh, vozidel, dále alternativní pohonné hmoty, to podpoříme a také zahrnutí aerodynamických testů v rámci rámci schvalování legislativy, to je pozměvací návrh 32. Nicméně jsou tam i pozměvací návrhy, které spochybňují cíl revize a myslím, že komise toto nebude moci podpořit. Například limit 50 cm pro aerodynamická zařízení, to je pozměňovací návrh 20, protože 50 cm je již povoleno v rámci e, e, legislativy o povolování typu všechny ty testy které provádí průmysl, dokazují, že lze dosáhnout ještě dalších efektů, když přesáhnete nebo překročíte 1,2 a nesouhlasím s tím, že eh, kombinovaný do, kombinovanou dopravu prostě nezvládneme, když se ty rozměry ještě zvětší a tak dále. To myslím eh, eh, nesouhlasí. Proč to říkáme? protože pokud jde o přední část kamionu, tak eh, tam eh, eh, vidíme značná zlepšení bezpečnostní i ekologická a také bezpečnostní pro chodce a také pro z hlediska životnosti eh, kamionu eh, se aerodynamické vlastnosti zlepšují a přispívá to eh, vlastně mm, ke kvalitě toho návrhu. Nejde tady o přeshraniční dopravu. To není problém. Pokud se na tom členské státy dnes nedohodnou, tak se můžou dohodnout zítra. Já si uvědomuji tu problematiku Spojeného království a Irska, kde jsou eh, kamiony vyšší a delší. Eh, to se ukazuje i v jiných zemích, eh, takže ty výhody těchto alternativních designů jsou zjevné. Nehovoříme o nárůstu hmotnosti, možná bychom měli, ale nehovoříme tady o tom. Hovoříme tady pouze o změnách rozměrů. Myslím, že je zde příklad legislativy, kde máme problém s povinnými bezpečnostními zařízeními nebo prvky. Určitě jsme pro něco takového, ale o tom eh, se diskutuje a schvaluje se to pouze na úrovni UNICE a OSN. Takže pokud jde o všechny ty eh, doplňující bezpečnostní prvky eh, na palubě, to je vše dobré, ale mělo by to zůstat na eh, dobrovolné úrovni. Teprve v rámci OSN to může být vlastně přetaveno v povinnost. Nesmíme také opomíjet respektive celý ten problém přeshraničního, eh, přeshraniční přepravy eh, tady není na místě. Tady nehovoříme o přeshraniční dopravu delších eh, kamionů, to je v několika pozměvacích návrzích obsaženo. Někdo se tady zmínil i o pozměvacím návrhu 16. Nejsme pro ani proti delší, delším kamionům to vysvětlil také pan komisař Kalas eh, ve výboru. Pouze eh, konstatujeme, že nic ve stávající směrnici jim nebrání eh, přejíždět hranice z jednoho členského státu do druhého. Pokud se nemýlím, to je také výklad právní služby Evropského parlamentu. Na to bychom neměli zapomínat. A tento přístup jsme v revizi zachovali. Bylo by absurdní konstatovat, eh, že eh, určité typy dalších kamionů nesmějí překračovat hranice z jednoho členského státu eh, do druhého. To by bylo skutečně proti průmyslu, proti EU, proti občanům a zejména v době voleb, evropských voleb, bychom měli být také opatrní ve vztahu k mínění občanů. Já jsem sledoval celou tuto diskusi o e, delších e, rozměrech e, kamionů, ale ta diskuze se netýká vlastně našeho návrhu. Dovolte ještě dvě poznámky, pane předsedo všechny testy, které byly provedeny v Dánsku, Nizozemsku, ve Francii, prokázaly, myslím, že e, to jsou e, automobily, které přinášejí výhody ekologické, bezpečnostní a nikoli negativa. Takže to si musíme uvědomit a musíme to vzít v potaz i v rámci konečné diskuse. A myslím, že zde je ještě jeden prvek, Podívejte se ještě více na stanovisko ekonomického a sociálního výboru, eh, které bylo eh, jednomyslně schváleno a odpovídá eh, vlastně i našemu návrhu a je to, myslím, nejlepší kompromis v období krize a ve snaze opět nastartovat evropskou ekonomiku. Kamiony budou také vývozním artiklem našeho průmyslu a měli bychom jim umožnit eh, eh, vyvíjet eh, nové designy a nové prvky a to určitě posílí i náš průmyslový sektor. Děkuji vám. Karamitsos. Děkuji, pane Kalamicosi. Ano, já se nyní zdržím jakýchkoliv poznámek k vašemu vystoupení a Prokázal jste že máte velice bohatý vhled do problematiky. Pan Kunc chce hovořit? Jenom otázka? Ano, krátká otázka na adresu komise. Um, Zda, zajímalo, zda jsou poznatky o tom, jak vypadá spotřeba energie na tunu nebo na kilometr vůči u těch velkých dlouhých nákladáků vůči těm normálním. E, co se týče ze strany technologického rozvoje těch, vývoje těchto gigalinerů, um, za třech, e, platí tři aspekty, to znamená optimalizace výkonu, Ehm, vedlejší hodnota tedy eh, odporu a také eh, odpor eh, na dotyk, při dotyku. Takže je nesmyslné říkat, že všechno bude větší, vyšší, širší, to ničem, ničemu neprospěje. Pokud měli bychom se dívat na, ten specif, na tu specifickou spotřebu paliva na tunu na kilometr, to by mě zajímalo u těch gigalinerů. Uh, Já si myslím, že probíhalo také hodnocení dopadu a jsme také v úzkém kontaktu uh, s kolegy, kteří se tomu věnují a dáme tyto informace panu zpravodaji, protože si myslím, že diskuse se zpravodajem by měla pokračovat pozitivně. Děkuji. Ještě než to uzavřeme, chci dát zpravodaji příležitost vyjádřit se. Děkuji, pane předsedo. Já už jsem slyšel mnohé, ale mm, to, že by Evropský parlament měl dávat pozor, nikoli komise, na to, uh, a uh, jak vypadá tato úprava. Um, a e, například e, zákazy dalších věcí, ale že by tedy Evropský parlament měl dbát na názor voličů kolik komise, ale to je jiné téma. Já chci kolegyni Wortman Kohl a váženému kolegovi z Lucemburska poděkovat, protože oni mluvili e, o něčem, co mi vadí nejvíc na tomto a co vyvolalo tolik zrušení. Já bych si byl přál, aby to bylo lep, lépe připraveno. Přál bych si hodnocení dopadů, abychom měli nejen vědecká data od lobbystů všech druhů, každý posudek, který má, podá jedna strana, můžete e, citovat posudek jiné strany a nakonec nemá nikdo pravdu nebo všichni. Takže to by bylo bývalo lepší a také by bylo snazší, snáze obhajitelné některé, některé věci. To nemáme. Musíme se tedy spokojit s tím, co máme. To asi vedelo k těmto problémům. Pokud mohu, tak někteří kolegové hovořili o principu subsidiarity a tím obhajovali určité maximální hranice které mohou být překročeny jaksi v národním kontextu. To pokud jsou, mohou být překračovány hranice, tak proč by to nemělo platit i naopak? I proč by nemohla jedna země říci, že si přeje nákladáky z, z, z, z, z, z, z, z, z, z takže tady musí být určitá spravedlnost, aby pravidla platila pro všechny na, směrem na zhůru i dolů. Pokud některá pravidla jsou, nebo nějaká uh, úpravy jsou překračovány, je to fakt. Um, já rád e, akceptuji, že některá zavedená pravidla, pokud by ta moje zpráva, e, ta zpráva prošla tak, jak byla navrhnuta, tak o tom musíme ještě jednat. Já si nemyslím, že výsledek musí být, kde by um, ehm, musela, aby musela Velká Británie omezovat provoz s Irskem. Um, na závěr bych chtěl ehm, poděkovat za dobrou diskusi, konstruktivní návrhy, které skutečně Eh, byly dobré a věřím, že dospějeme k rozumnému závěru. Pro Peter van Dan chci říci, že samozřejmě všichni chtějí zlepšení. Otázka je, jakým směrem. Možná v tom směru jsme trošičku eh, se na to díváme jinak. Děkuji. Děkuji. Děkuji za um, vaše příspěvky. Lhůta na pozměňovací návrhy je 5.12. Uh, ehm, tehdy si budeme ehm, Holandsku dávat dárky, takže ten den, takže bychom si mohli dát dárek pozměňovacích návrhů v ten den, takže 12 hodin 5.12. Děkuji. akkoord. Hartelijk dank. Wij gaan verder met onze agenda. Výborně, budeme pokračovat dále podle pořadu jednání. Eh, říká předsedající pan Brian Simpson druhý. Budeme tedy věnovat pozornost nyní problematice e-call, interoperabilní služba. Pan Debacker je zpravodajem a uvidíme, kdo bude chtít hovořit kromě stínových zpravodajů. Děkuji vám pane předsedající. Dnes dopoledne projednáváme dva body společně. Jednak návrh na eh, zavedení interoperabilní služby e-call v Evropě a pak máme také stanovisko výboru IMCO k zavedení palubního systému e-call a já si myslím, že by bylo vhodné oba body projednat společně. E, na samém počátku chci říci, že jsem stoprocentně pro návrh komise zavedení e, interoperabilní služby e-call, která by měla být od 1. října 2015 povinná pro všechna nově vyrobená vozidla. Pouze 1% vozidel má na palubě zaveden systém e-call my jsme měli zatím dobrovolný přístup, ale ten dobrovolný přístup se neosvědčil zatím. Znamená to, že v zavedení právě této služby zrychlí e, přístup pomoci, sníží závažnost zranění a podobně, protože v případě těžkých zranění jde o minuty. My tedy doporučujeme eh, tento návrh a doporučujeme je přijmout bez prodlení. Co tedy konkrétně navrhujeme ve vztahu k rozhodnutí? Tady bylo zmíněno několik aspektů. Za prvé, všichni máme eh, číslo nouzového volání 112 a také body eh, v případě nebezpečí, takzvaná PSAP, nicméně se do těchto zařízení dostatečně neinvestuje. Členské státy potřebují pomoc v tom, aby své současné systémy zdokonalili a dopracovali. Proto bych rád eh, zorganizoval osvětovou kampaň o tom, že systém existuje a také o tom, jaké má výhody. Také si myslím, že by měly mít členské státy příležitost eh, hovory filtrovat a pro manuálně eh, volající by měli mít možnost specifického přístupu. Rozhodně eh, se musí odlišovat mezi manuálním a automatickým systémem. V zásadě eh, musí fungovat systém čísla nouzového volání 112, to musí být spolehlivé a všechny hovory na 112 musí samozřejmě si získat náležitou pozornost. To je důležité pro bezpečnost silničního provozu. K druhému bodu. K rozsahu působnosti chci říci asi tolik, že komise by se měla zaměřit na rozšíření Ehm, i ehm, na další typy vozidla, těžkotonážní vozidla, autobusy a podobně. A mělo by být možné nový model propojit s modelem stávajícím co nejdříve, jakmile vyjde, eh, vstoupí nařízení v platnost. Ehm, otevřená platforma, ta je pozitivní, měli bychom na ní dále stavět a potřebujeme k tomu další nařízení a předpisy. Také podporuji stávající návrh v tom, že potřebujeme, aby systém začal fungovat co nejrychleji, aby se mohla otevřená platforma rozvíjet třeba i po jeho zavedení. Proto jsem navrhl eh, využití eh, definice e-call ehm, nařízení o přenesených pravomocích a ještě chci zdůraznit, že zavedení palubního systému e-call by nemělo být trestem pro výrobce, naopak by to měla být přidaná hodnota pro spotřebitele, pro motoristy a ti musí mít také možnost volby. Uvědomme si, systém nouzového volání 112 je základem a měl by být přístupný pro všechny. Od října 2015 by mělo být možné tedy využít kromě volání 112, také by mělo být možné eh, lokalizovat vozidlo automaticky, i když používají systém třetí strany, což zatím neplatí. Technologická neutralita pro stávající systém má zásadní význam a měli bychom spolupracovat s výrobci a s průmyslem obecně, abychom nalezli vhodný kompromis. A ještě důležitý aspekt ochrany soukromí. Ehm, samozřejmě nelze možnosti lokalizace zneužívat. Systém, který se nabízí, by neměl umožňovat sledovat vozidlo v průběžně. Naopak, tento systém by měl být v latentní podobě, pokud nedojde k nehodě. A tolik tedy hlavní aspekty ze zprávy. Velice se těším na diskusi s dalšími eh, zpravodaji, se stínovými zpravodaji, s dalšími kolegy a doufám, že se nám podaří tuto záležitost eh, dopracovat co nejdříve, abychom splnili termín. Děkuji, říká předseda, za věcnou prezentaci. Děkuji, pan Koch. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji eh, rovněž stínovým zpravodajům. Eh, samozřejmě, že eh, čas kvapí čím eh, eh, více budeme zaváhat, tím eh, později zavedeme e-call a tím více mrtvých nás to bude stát. Samozřejmě, že e-call není věc pohodlí, není to asistenční systém, je to prostě něco, co slouží e, záchranářům, aby po e, nehodě co nejrychleji poskytli a zorganizovali profesionální lékařskou pomoc. A k tomu je zapotřebí minimální soubor dat. E, tento minimální datový objem je samozřejmě, samozřejmě k dispozici také pro třetí osoby, aby jim byl tedy poskytnut více dat, ale už ne a tudíž hovoříme o otevřené platformě, o otevřeném rozhraní, k němuž mají přístup i třetí osoby, například automobilové kluby, ale také výrobci automobilů. E, samozřejmě více dat přinášejí sebou i více možností, ale e, k tomu je zapotřebí souhlas držitele automobila, automobilů, aby byla zachována ochrana osobních dat. Navíc e, ty data patří držitelům automobilů a Eh, samozřejmě ne všechny údaje eh, jsou určeny všem, takže je tady určitá ochrana i z hlediska výrobců a mm, v rámci druhého stupně musíme zajistit i oprávnění přístupu eh, k těmto údajům. Důležité je, aby to tisňové volání 112 mm, byla obecná, aby nic nestála aby byla samozřejmě integrována do všech palubních systémů, všech aut, zatímco e, e, soukromá tísňová volání soukromých poskytovatelů mohou být spoplatněna na základě služeb, ale to pouze na základě smluvního vztahu mezi držitelem a prodejcem nebo těm, kdo nabízí, e, kdo nabízejí vozidla. Myslím, že s těmito systémy nemůžeme dosáhnout pobyt povinnost dodatečného zabudování, ale nechci tím ani brzdit iniciativy, pokud by výrobci vyvinuli moderní koncová zařízení, která budou fungovat dobře, ta bychom měli akceptovat a v žádném případě zakazovat. Ještě jednou díky zpravodajům a myslím, že bychom měli rychle dospět k závaznému výsledku, tak aby i kol tísňové volání konečně, konečně fungovalo. Děkuji. A nyní za frakci SND eh, má slovo paní Gomez. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. That eh, the implement- uh, harmonizovaná implementace celoevropské služby ECO je na pořadu jednání Evropské komise je to velice důležitá priorita, takže potřebujeme um, prioritní akce pro zlepšení TS v Evropě. Tato koherentní strategie je založena na, um, na třech hlavních potech zlepšení systému EIVIS EPS. ECOL také přispěje k novým cílům, které jsou v akčním problému pro bezpečnost na silnicích které má snížit počet zraněných v Evropě v roce 2011, byl 1,1 milionů nehod v EU. E, kromě tragi- tragických ztrát životů, to znamená i ekonomický e, kouzátěž nějakých 130 miliard euro. 30 mm, tisíc občanů zahynulo na silnicích, a 4 tisíce eh, životů mohlo být zachráněno, pokud by všechny auta měly toto vybavení. Yes. Um, ehm, já chci poděkovat eh, zpravodajům za tuto práci, je to samozřejmě velmi důležité. Proběhla celá řada hm, schůzek této věci, ehm, které jsou vyjádřeny v té správně, co se říká Eh, co se týká zavádění interoperabilního e-call, eh, tak je důležité zvyšování povědomí veřejnosti o tomto. Také chceme zdůraznit, jak řekla paní Sehnalová ve svém stanovisku, že tento celoevropský systém by měl být zdarma pro všechny občany. Nemůžete mít tedy eh, různé typy občanů v různých společnostech, takže toto by bylo velmi důležité. Za druhé, velice složitá otázka se týká typového schvalování pro eh, zavádění ICO. Souhlasím se eh, spravodajkou ehm, návrh 3 bodu 7, že by se to mělo týkat jiných kategorií. To jsme měli, o tom jsme dali na schůzce stínových zpravodajů. Musím požádat Evropskou komisi, aby provedla další eh, výzkum a hodnocení dopadů. To by se mělo dělat současně. A rok 2018 je příliš daleko, měli bychom být reální. Návrh 7 k bodu 9. Chci říci, že tento systém by měl být založen na interoperabilní otevřené platformě, ale také na standardizované platformě. Myslím, že tento strategický přístup je dobrý, já plně podporuji eh, návrh 14, 20, 14 a 20 Olgy místo eh, původního článku 3.2 komise. Tady eh, jde o přesný význam toho eh, systému a jeho fungování. Eh, měli bychom dodržet hlavní cíle. Co se týče e by to byl veřejný Eh, systém celoevropský na základě 112. Interoperabilní standardy, otevřená platforma ve všech nových automobilech od 1.10.2015. Členské státy musí um, do 1. října 2015 mít otevřené bezpečnostní body v svém území. Měli bychom Mm, realizovat celoevropský eh, ekosystém, měli bychom tedy se řídit vlastními eh, cíly, to by neměl být problém. Také, co se týče ochrany spotřebitelů, je nutné, aby všichni občané k tomu měli přístup. Geograficky EU by mělo být pokryto. Na druhou stranu všichni producenti automobilů Eh, by to měli eh, chápat a to bychom měli i regulovat, aby všechny vozidla měly technické kapacitu eh, pro e-call systém a také mm, instalované vybavení členěné v základní ceně auta. Tento bezpečnostní stroj by neměl být tedy v dodat, doplňkové výbavě. Ta, Děkuji ještě jednou za eh, vynikající spolupráci. Děkuji. Eh, mm, Pravodaj musela odejít, takže eh, nikoho dalšího nevidím. Sehnalová. Eh, svůj návrh zprávy eh, k zavedení eh, systému eCall na, na výboru IMCO, a tak jsem opravdu ráda, že i na základě naší předchozí spolupráce s panem zpravodajem a s ostatními stínovými zpravodaji výboru, výboru TRAN, ten návrh zprávy, který diskutujeme dnes, jde zcela jaksi v té línii, kterou zastávám i jako zpravodajka výboru IMCO. Já bych zmínila možná Eh, několik málo pozměňujících návrhů, eh, které, eh, které představil pan zpravodaj de Baker. V tom návrhu rozhodnutí určitě souhlasím s tím a považuji to za velmi významné, to je pozměňující návrh 2 s těmi osvětovými kampaněmi o systému e-call, protože prostě ta obe, obeznámenost s tím, že něco takového existuje a jakým směrem, nebo jakou, jako, jakou opravdu s přidanou hodnotu a službu pro občany může e představovat, to si myslím, že mezi občany je těch informací velmi málo. Takže určitě s tímto e, naprosto souhlasím. E, byla bych, byla bych poněkud opatrnější u pozměňujícího návrhu číslo 3, e, protože samozřejmě Eh, to určení přesné lokace eh, v rámci mobilních eh, zařízení to určitě podporuji nicméně myslím si že bychom se skutečně měli velmi výrazně soustředit na zavedení e callu jako takového a jaksi ne, nerozšiřovat tady tuto záležitost o další aspekty což by mohlo způsobit vlastně další zpoždění či, či zdržení zavedení e callu podle naší našich představ. Eh, k návrhu stanoviska eh, k nařízení i tady podporuji drtivou většinu navrhovaných ustanovení e, určitě přispívají ke zkvalitnění té, té původní zprávy komise. E, podporuji v pozměňujícím návrhu two e, tu výzvu aby stávající typy vozidel po roce two thousand and fifteen byly vybaveny co nejdříve a co nejmasověji systémem ecall. určitě si myslím že je dobré zmínit i otázku pravidelných technických kontrol což se zmiňuje v pozměňujícím pozměňujícím návrhu five a, eh, thirteen a Eh, a samozřejmě i ta myšlenka, eh, aby komise vypracovala eh, jakousi hodnotící zprávu o fungování i o možném rozšíření působnosti, což je pozměňující návrh 16. Otázka, jestli v roce 2018 či, či v nějakém jiném, jiném termínu. Ale jak už jsem řekla, nemám s tímto návrhem zprávy jakýkoliv problém a budu se těšit na to, že se opravdu posuneme velmi rychle ku předu a zvládneme Eh, schválit eh, obě, eh, oba, oba kousky legislativy ještě před ukončením našeho mandátu tak, aby systém ICOL mohl začít fungovat od 1. října roku 2015. Děkuji. Uitstekend. Heel hartelijk dank. Ik heb begrepen dat ook in dit geval de heer Výborně a děkuji. A nyní má slovo pan Karamicos za komisi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Je eh, dobré vědět, že tento bod není tak sporný jako ten předchozí, takže tady panuje eh, porozumění mezi všemi, že eh, musíme pokračovat dál. Chci zdůraznit, že naše návrhy eh, jsou eh, již obsaženy eh, v našem, také v našem návrhu a v návrhu parlamentu. Vy, jste, vy naléháte v návrhu na komisi, aby zajistila povinné Eh, rozšíření systému e-call do roku 2015 v nových eh, automobilech eh, typově povolených a také upgradeovat systémy nouzového tisňového volání PSAP, a aby to bylo přístupno všem. To je tedy smysl těch dvou návrhů, které komise 13. června schválila, aby zajistila, že do října 2015 budou auta eh, moci automaticky volat eh, tato centra tísňového volání. My. Velmi stručně bych chtěl říci, a někteří z vás to uh, zmínili, že uh, 50 eh, eh, úmrtí eh, nastane během minut po, nehodě. Můžeme říci, že reakční doba by mohla být o 50 snížena v městských aglomeracích a 40 e, o 40 na venkově. To je důležité, zejména na venkově, kde 60 nehod dochází právě tam a kde máme asi k dispozici 10 minut na příjezd záchranných e, e, služeb. Takže tam je důležité to automatické volání. Myslím, že současně současnosti bohužel je ta penetrace velmi nízká. Přenechali jsme to pouze soukromému sektoru Eh, výrobci poskytují eh, tyto systémy eh, ve špičkových automobilech. Navzdory desetiletému úsilí pouze 0,7 vozidel je právě vybaveno tímto soukromým systémem tísňového volání a není tady kontinuita, protože tyto systémy skytají pouze určité, část, určitá částečná řešení jaká jsou princ- jaké jsou zásady našeho návrhu. Jak bylo požadováno parlamentem, všechny nové modely osobních automobilů budou do října 2015 vybaveny palubním systémem e-kolu. Bude to jednoduchý čip, eh, protože z hlediska komponentů to stojí asi 40 eur pro každého je to jediný způsob, jak zajistit eh, dostupnost eh, tohoto systému ECOLU eh, ve všech členských státech v osobních automobilech. A domníváme se, že že tedy budou k tomu odpovídající i systémy PSAP. V návaznosti na vaši radu Eh, by tady eh, měla panovat svoboda členských států zorganizovat své eh, záchranné služby tak, jak to odpovídá jejich potřebám a možnostem, včetně filtrování telefonátů, ale skutečně ne telefonátů tísňových. Dále ochrana osobních dat. Myslím, že jsme zajistili v našem návrhu, že systém tisňového volání respektuje eh, ochranu osobních dat a soukromí v souladu s eh, evropskými právními předpisy a to doufám se promítne i do konečného textu. Dále navržené pozměňovací návrhy, myslím, že víceméně mm, mm, se s nimi můžeme vyrovnat. Eh, ještě bych chtěl něco zdůraznit, co možná není až tak jasné všem Eh, přichází Galileo. Jedna z našich priorit v rámci systému Galileo je eh, použít jej do budoucna pro různé aplikace a jednou z aplikací v dopravě je právě implementace systému, eh, které usnadňují bezpečnost, ochranu, efektivnost dopravy, ochranu životního prostředí. Myslím si, že bychom mm, tuto dimenzi neměli ztrácet ze zřetele v tomto textu a Nesouhlasím s tím ostatně, co jsme si řekli v minulosti v této věci. Myslím, že je důležité Eh, pamatovat na vývoj Galilea do budoucna a GNSS. Byť to bude obtížné to zavést do roku 2015, ale ten systém by měl být otevřen, aby eh, eh, ten systém, aby byl schopen pojmout systém Galileo, jakmile bude k dispozici, tak aby pak ta rychlost odpovídala. A budeme mít ustanovení v rámci služeb Galilea, abychom ehm, to umožnili. Takže nestrácejte toto ze zřetele. Já mm, mám příslip eh, od svých kolegů z DG Enterprise, že mm, k tomu dojde a že bychom s tím měli počítat. To je více-méně vše, co jsem k tomu chtěl říci a těším se na zprávu a na spolupráci se zpravodajem nad konečným textem co nejdříve. Děkuji. Děkuji za tyto připomínky. Pan Debakr ještě jednou. Já vítám pozitivní poznámky kolegů a také vítám další pozitivní slova. Doufám, že se nám podaří rychle a dobře najít kompromis. Skutečně rychlost má velký význam, tak abychom měli něco, co můžeme od 1.10.2015 implementovat, protože zcela jistě naši občané si to zaslouží, aby to přišlo rychle a dobře, proto děkuji všem za konstruktivní přístup, těším se na spolupráci. Prima, zeer bedankt. We houden de snelheid erin. Děkuji. A vidím, že postupujeme velice rychle, takže eh, termín 30, 13. Eh, listopadu v poledne, kdy máte předložit pozměňovací návrhy a dostáváme se eh, k dalšímu bodu. Ještě pan Ruiten, pět minut. Dáme tedy pauzu na kávu pět minut. dames en heren wij vervolgen onze vergadering en ik heet in het bijzonder welkom de heer rutte. fijn dat u hier kunt zijn om ons bij te praten over de stand van zaken over de hele single European. Děkujeme mnohokrát, že jste mohli přijít a uh, popsat nám nové aspekty systému SES2 a dáme vám slovo a máme tady také zpravodaj ze výboru pana Marinesku a také zástupce EHSV a další. Nejprve prosím komise. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, je pro mne velkým potěšením, že mohu vystoupit na půdě vašeho výboru. Já se občas snažím přijít a je pro mne velkým potěšením, že vám mohu přednést návrh na SES 2+, e ale co je ještě důležitější, je to pro mě, že si budu moci vyslechnout vaše dotazy, připomínky a pokusit se na některé otázky také odpovědět. Ehm, a nebylo snadné pro místo předsedu Kalase se tomuto tématu věnovat, protože hovoříme o problematice jednotného evropského nebe 2+, protože v kontinuitě návrhů byly dva návrhy k tomu, o němž jsme diskutovali před dvěma lety. A vzhledem k tomu, že jsme měli pokračovat v přístupu eh, z hlediska přirozených monopolů formou hospodářské regulace. V loňském roce v Limasolu proběhla konference, již se poměrně hodně z vás zúčastnilo. A za komisi, ale také za parlament a předsedu tohoto výboru jsme slyšeli také velmi výrazná vyjádření v tom smyslu, že jednotné evropské nebe nefunguje. Nefunguje a také jednotlivé aspekty nefungují a do určité míry to patřilo také k hlavním důvodům, proč místo předseda Kalas důraznil, že je nutné zvážit další kroky. Ale ještě než vám přednesu všechny argumenty, proč jednotné evropské nebe nefunguje, dovolím si nejprve poznamenat, že v některých částech se nám podařilo dosáhnout úspěchu. Pokud DSS 2 a to proto, že poprvé se nám podařilo zastavit eh, roční nárůst v nákladech na řízení letového provozu. Vytvořili jsme bezpečnostní regulační prostředí, které do určité míry plní očekávání a blížíme se také zavedení technologického pilíře jednotného evropského nebe. A to jednak přístupem k centralizovaným službám a jednak také eh, vytvářením systému managementu, nasazení a také systémem společných podniků. To je také jeden z těchto společných podniků. Nicméně tento výbor a také podstatná část parlamentu, jak jsme slyšeli, eh, se domnívá, že pokrok je příliš pomalý a také nevyrovnaný. SES 2 e plus, eh, tedy celý systém, posílí sjednotí a opraví, kde bude potřeba. Především v oblasti SES 2 e Nejde tedy o novou politiku nebo strategii, to musím zdůraznit. Co v současném systému nefunguje? Dovolím si pár příkladů. Systém výkonnosti sice slibný, ale jeho realizace je neúplná. Pro první období jsme nastavili minus 1,3 cíle nákladové efektivity. Je tam však řada výjimek, například výjimka eh, nekontrolovatelných nákladů nás vede k tomu, že reálné náklady, které vzniknou, eh, jsou skutečně těžko vstřebatelné. Také se nám nepodařilo stanovit bezpečnostní cíle, o nich jsme už hovořili od roku 2009. A za druhé, funkční eh, vzdušný prostor, o něm jsme hovořili při těch vyjednáváních, si vzpomínám, že byla uzavřena taková dohoda s členskými státy, které budou moci pracovat sami, aby mohli také se podílet na sjednocení leteckého prostoru v Evropě. A Kromě těchto funkčních bloků letového prostoru však vznikly ještě byrokratické příšery. A v této souvislosti je možná lepší ponechat původní národní přístup a pak tam ještě eh, zvládnout další vrstvu byrokratické zátěže, která vznikla. Někdy se zdá, a to vede členské státy ke snaze chránit příjmy národních poskytovatelů a chránit příjmy národních poskytovatelů znamená také chránit neefektivní trasy. Členské státy uvádějí, že nařízení je příliš preskriptivní. Ano, ss 2 Plus umožňuje flexibilnější přístup právě z hlediska funkčních bloků letového prostoru. Dále za třetí bych rád podotkl, že musíme dát průmyslu příležitost přeorganizovat tam, kde je to možné a proveditelné. A chci zdůraznit, že některé služby, klíčové služby, eh, jsou přirozenými monopoly ale pak jsou služby, které nejsou nezbytné a tam můžeme přijmout inovativnější a efektivnější přístup a současně tam můžeme formou veřejných výběrových řízení umožnit lepší využití finančních prostředků, ať už jde o prostředky eh, daňových poplatníků nebo uživatelů. A pak řízení letového provozu je takovým světem samotným pro sebe a na úrovni členských států je minimum politické vůle to změnit. A to vidíme především tehdy, když analyzujeme objem regulatorního dohledu, který probíhá a vidíme, že ten je velmi slabý a neúčinný. Protože prostě neexistuje žádná povinnost vytvořit eh, spolehlivé regulační orgány, které by dohlížely právě nad letovým provozem v jednotlivých státech. A právě tady tento prvek musíme posílit a víme i z dalších diskusí, jak důležitá je úloha silného a nezávislého regulátora. Pokud bychom totiž takové silné regulátory měli, tak by nám to vyřešilo spoustu věcí poněkud jinak tím, že bychom vytvořili síť takových silných regulátorů. Ale bohužel my ty regulátory nemáme. Co tedy navrhujeme? Velmi stručně projdu sedm hlavních témat. Za prvé posílení nezávislosti národních ehm, dozorových orgánů, posílení jejich kapacit. Za druhé zdokonalení nezávislosti v rozhodování eh, v programech výkonnosti. Už jsem na to narazil a v diskusích o cílech pro druhé období se setkáváme s podobnou situací. Za třetí, poskytovatele letové navigace se mají zaměřovat na zákazníky tím, že tam zahrnou uživatele vzdušného prostoru a vlády. Za čtvrté, umožnit inovace. Eh, úspor na základě rozměru, zvýšení výkonnosti, a to tím, že umožníme různé přístupy k poskytování podpůrných služeb. A chtěl bych to sdělit zcela jasně. Nejedná se o privatizaci. Některé podpůrné služby totiž poskytuje velmi efektivní státní subjekt, státní úředníci, kteří pracují velmi efektivně a problematika unbundlingu, tak jak je označováno, není označována správně, protože unbundling znamená oddělení poskytování služeb na straně jedné od infrastruktury na straně druhé, ale toto nenavrhujeme. V daném kontextu totiž bude subjekt poskytovat službu a současně bude odpovídat také in, za infrastrukturu. Za páté, posílení možností flexibility v kontextu funkčních bloků letového provozu, prostoru, pardon, dále se posílit manažera sítí, což umožní manažerovi sítí propojit celostátní a regionální služby do skutečné sítě. A za sedmé, vyřešit problematiku řízení, pokud se řízení letového provozu věnují různé subjekty. Na straně jedné máme Eurocontrol, který se zaměřuje na operační záležitosti eh, sítí manažerů na straně druhé máme Evropskou agenturu letového provozu e a o názvu agentury můžeme ještě diskutovat, která odpovídá za navrhování a dohled nad implementací všech technických pravidel a pak zvažovat úlohu parlamentu a komise, které se zaměřují na politicko-strategické aspekty a hospodářské řízení Toto všechno najdeme eh, v SES 2. Žádná změna politiky, pouze kontinuita, zdokonalení stávajícího systému, vyřešení těch několika málo problémů, eh, o nich všichni víme od počátku vyjednávání. Proběhlo velmi zajímavé neformální zasedání rady. Já chci poděkovat panu Marineskovi za účast na neformálním zasedání ve Vilniusu. A tam jsme se setkali s velmi silnou reakcí členských států namířenou proti návrhům, které jsem zmínil konkrétně například ve vztahu k podpůrným službám. Ale když jsem opouštěl to zasedání, tak jsem si řekl skvěle. Získali jsme závazek všech ministrů implementovat SES 2. E A takový závazek jsme dříve neměli, eh, protože oni se předtím hájili tím, že nechtějí to nové, ale zaváží se k implementaci jednotného evropského nebe. A ověříme si, zda ten slib splní. K tomu však potřebujeme vás, vaši nedi, vaši aktivitu, a bdělost proto, aby jednotné evropské nebe číslo dva bylo ještě lepší, ještě dokonalejší a těším se také na kontinuitu, která na základě těchto diskusí v příštím roce také vznikne. Děkuji vám. Hartelijk dank voor uw duidelijke statement. Ehm, Děkuji za toto jasné prohlášení. Bude eh, kolo příspěvků samozřejmě jako první má slovo pan Marinesku. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat generálnímu řediteli za tento úvod. Je zjevné, že se nestalo za těch posledních pět let nic ehm, eh, ohromujícího od té doby, co byl přijat ten poslední balíček. Komise neudělala žádný krok, eh, výrazný krok dopředu, co se týče Single European Sky. Co se týče těch um, hubů, tak tam neudělali nic, jenom to, co bylo řečeno, spousta byrokracie, papírování, které bylo vyprodukováno. Bloky vůbec nepotřebujeme, to je ztráta času a peněz a nepřináší nic nového, co se týče dosahování cíle Single European Sky. SES 2 Plus, jak jste řekl, čelí obrovské opozici v členských zemích. To je zjevné. A lze to vydedukovat, vydedukovat z eh, reakce rady nechtějí iniciovat diskuse a z e, každé schůzky, která do posud proběhla, tak vidíme, že nechtějí e, během tohoto mandátu e, parlamentu věci diskutovat, chtějí počkat na příští parlament. Nechtějí tedy diskutovat o tom do dubna příštího roku. Je zvláštní, že argumenty proti se 2 plus se týkají administrativy. Nikdo nediskutuje ten koncept Single European Sky. Každý ale mluví o administrativě, managementu, co se děje eh, v správních orgánech a tak dále. Takže tyto námitky nesouvisí s dosahováním cíle Single European Sky. Vzhledem k přístupu členských členských států vzhledem k existenci těchto národních monopolů. Myslím, že jediné řešení pro nás je rychlé vyřešení problému, tedy přístup ze zhora dolů. Bylo by lepší slyšet návrh od komise ohledně toho přístupu. Bylo by to obtížné, ale patrně asi jediné řešení, které by se našlo. Co přináší ES, SES 2 plus ve srovnání s tím minulým balíčkem? Nic zvláštního vyjasnění, ale žádné výrazné kroky k nasazení Single European Sky. Měli bychom tento návrh zlepšit a myslím, a měli, chtěl bych stručně prezentovat, co jsem navrhoval, co chci navrhnout. Já jsem navrhl, já jsem podal zprávu, ale budu současně podávat i pozměňovací návrhy. Začněme nezávislostí e, dohledového orgánu. Myslím, že tady je určitý zmatek, co se týče e, národních um, ehm, úřadu pro letectví a ústav na, pro do, letový dohled. Potřebujeme jeden orgán, protože je jedno nařízení, které reguluje veškeré dohledové aktivity pro letiště a služ, poskytovatele služeb a řízení provozu. Potřebujeme jenom jeden národní orgán, který by měl být koordinován nebo certifikován evropským orgánem. Pokud to evropským úřadem, pokud to neuděláme, tak ten evropský úřad bude mít jenom mm, za úkol produkování specifikací, ale ne jejich aplikaci. Takže tady musíme do toho vstoupit. Nyní oddělení, ten unbundling, jak jste o tom hovořil. Je to obtížné mm, v případě těchto služeb eh, říci, že navigační a komunikační služby je třeba oddělit od eh, systému eh, kontroly letového provozu. Já bych měl následující návrh. Poskytovatelé služeb by měly být, mít povinnost mm, přijímat nabídky jiných poskytovatelů služeb komunikace, navigace, meteorologické služby a tak dále. Ale neměli by mít povinnost oddělit je do různých podniků, jak to stanoví návrh komise. Co se týče ehm, fungování služeb, ty poskytovatelé služeb, co se týče tady výkonu, eh, musí, výkonnosti musí splňovat kritéria. Ale neměli bychom trvat na způsobu, jakým je budou plnit. To by měl být kompromis. Co se týče um, programů výkonnosti, tak komise by měla mít poslední slovo. A evropské cíle by měly e, platit při stanovování národních cílů. Myslím, že jediné řešení, které teď máme s ohledem na stávající situaci v členských zemích, tedy jediný způsob, jak implementovat to jenom jednotné evropské nebe, je jednotná technologie, systémy, které produkoval SESR. To, tyto systémy byly analyzovány, uvedeny na trh SESRem a měli bychom jasně stanovit odpovědnost, povinnosti, existují nařízení ohledně řízení, ohledně tedy manažerů zavádění a ti manažeři by měli být zodpovědní za e, projekty, aby byla koordinace a synchronizace při implementaci těchto projektů. Takže bychom neměli e, mít problémy s datovými e, vazbami, kdy Ehm, došlo k situaci, že se implementovalo něco ve vzduchu, ale ne na zemi. Odpovědnost příslušných eh, stran musí být jasně definovány. Musíme vědět, kdo řídí implementaci projektu CESAR a musíme reorganizovat mm, vzdušný prostor. Potřebujeme mm, manžery sítí, Eh, eh, revize výsledků a manažeři spouštění. Toto jsou věci, které mm, jsou obsahem mých pozměňovacích návrhů. Chci zopakovat, co jste řekl. Ty cíle pro eh, bezpečnost ještě nebyly stanoveny a nejdůležitější věc je Mm, jsou bezpečnostní aspekty a na tom bychom měli trvat. Vy nyní jednáte o druhém období toho programu pro mm, a já doufám, že to uh, budete, bude, to zvládnete tak, že nebudeme Eh, se na, opakovaně nacházet v té situaci, v jaké jsme dnes. Takže obchod narůstá, protože vy říkáte, že se snažíte to zlepšit, ale když analyzujete celý systém a podívejte, podíváte se na to, co aerolinky musí platit za období 2013 až 2012, tak vidíte, že se to zdražilo, nezlevnilo. Děkuji vám. Eh, Děkuji vám. Myslím, že je nyní vhodné eh, poskytnout více času zpravodajům, takže eh, prosím, máte slovo. Děkuji. Především chci poděkovat komisi za odvedenou práci, pokud jde o nařízení, o řízení letecké dopravy a navigačních služeb. Je zjevné, že podle mého názoru alespoň zde panuje vůle roli agenturu pro leteckou bezpečnost vylepšit a souhlasím s komisí v tomto ohledu, že je to na místě. To vyplývá z bezpečnostních norem, ale také z nutnosti po mém soudu prosadit se uh, jako globální aktér ve stále složitějším světě. Nechci vůbec eh, zacházet do podrobností textu, to ostatně 14. listopadu bude eh, probíráno ve výboru, ale myslím, že máme před sebou skvělou příležitost eh, restrukturalizovat řízení agentury tak, abychom dostály i eh, eh, mezi institucionální eh, dohody o agenturách z roku 2012. Podle této dohody Evropská komise, Evropský parlament i Evropská rada postupují podle společného vzorce. Je to dohoda, která sice není právně závazná, ale opírá se o jednotlivé konkrétní případy. A došlo i k mnoha pokrokům, například vytvoření agentur, výběr eh, místa sídla nebo stanoviště, řízení, eh, využívání zdrojů, modality kontrol ten samotný cíl stávajícího nařízení spočívá v zachování vysokého a, vysoké a jednotné úrovně eh, letecké dopravy eh, cestujících v Evropě a také ehm, zřízení agentury. Komise by chtěla jednotlivé kompetence mezi EASA, Eurocontrol a Evropskou um, vlastně leteckými službami um, restrukturalizovat tak, aby se EASA mohla uh, specializovat na uh, kontrolu uh, technických um, norem. Komise se zabývá ekonomickou regulací a eurokontrol by se mm, měla omezit na operativní úkoly, co by správce sítě. Já zastávám stanovisko, že je samozřejmě důležité posílit roli EASA už i proto, že tím vytvoříme agenturu, která v konečném důsledku bude akceptována jako eh, partner eh, všemi eh, agenturami všech kontinentů a všemi orgány kontinentů. Bude to globální struktura. Víme také, že v současné době EASA uzavírá strategické spolupráce například s Kanadou, Singapurem, Izraelem a e, podobnými zeměmi, e, což bude také její výhodou. E, dochází totiž v rámci toho k výměně informací, výměně dobré praxe a to prospěje všem v posledku. Pokud jde o náklady a agenturu, a dostávám se již k závěru. Tady se domnívám, že ty náklady by eh, již stoupat eh, neměly, protože by to mohlo vyvolat dominový efekt a eh, mohlo by se to rozšířit i na další agentury. Musíme tudíž nalézt nástroje, díky nimž eh, nebudeme dodatečně eh, generovat další náklady. Jsem samozřejmě ehm, ochoten odpovědět na otázky, pokud něco eh, nebylo jasné z toho, co jsem řekl. Děkuji vám za tuto prezentaci a tím se dostáváme k dalším řečníkům van het Economisch en Sociaal Comité de gelegenheid om in drie minuten... Slovo má pan Kraučík z e EVSA na tři minuty. Doufám, že jsem neskomolil vaše jméno. Prosím. Thank you very much indeed, uh, chairman. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že mohu hovořit na půdě výboru velmi stručně. OSS 2 plus náš výbor se této problematice za poslední léta věnoval velmi intenzivně. Na úvod, eh, když vzpomeneme zasedání ve Vilniusu, bylo skutečně na místě. Eh, pro, já jsem si odnesl takové, eh, takový postřeh, že právě S2 by mělo být někdy vnímáno, takže si státy budou tuto problematiku ošetřovat sami, ale musíme to odlišovat od dalších prvků eh, do pravy a jejich produktu, tedy mobilitě. Nehovoříme o ATM jako takovém, a to je důležité, ale jenom jako součást celého procesu produkce. Musíme zdůraznit, že VM nejsou vlastníci eh, letového prostoru. Eh, ti se naopak snaží učinit jej konkurenceschopným. Někdy to vnímáme odděleně, izolovaně, ale to je zásadní chyba. A na závěr si také myslím, že když zvážíme pod podmínky nebo stav eh, letového provozu obecně s tím, že konečním uživateli jsou letecké společnosti, je to těžké. Dnes jsou letecké společnosti v Evropě nejméně konkurenceschopné, především z hlediska eh, efektivnosti a přitom jsou, by to měly být subjekty trvale udržitelné. Pokud trvale udržitelné nebudou, o jaké mobilitě můžeme vůbec hovořit? Výbor chce zdůraznit, za prvé SES e a SES 2 e Plus se zaměřuje na dokončení celkového projektu jednotného trhu v Evropě. Není žádný důvod, proč by měly být členské státy proti dokončení jednoho trhu právě na obloze. A dále, pokud jde o Evropskou agenturu, Eh, řízení letového provozu. Já si myslím, že eh, je důležité dodržovat nejlepší tržní praxi. Proč bychom měli ponechávat tyto systémy odděleně a eh, tedy tím pádem se odchylovat od správné praxi na trhu? Pokud jde o efektivní uplatňování, souhlasím s panem kolegou, je to velice důležité. Důležité je, že nebyly splněny cíle ve výsledcích a žádný členský stát nebyl za toto potrestán. A to není správné. Musíme změnit přístup, především eh, z hora dále unbundling jakožto varianta. Dále musíme více zapojit uživatele letového provozu. Musíme eh, zajistit, aby orgán hodnocení výsledků spolupracoval s komisí a pak, aby Eurocontrol třeba změnila svou úmluvu, aby v SES hrávala lepší úlohu. Doufám, že parlament bude výrazným hlasem v tomto směru ke členským státům. Děkuji. Děkuji. Um. Děkuji, to bylo jasné. Nyní dám slovo kolegům. Dvě minuty maximálně, protože máme hodně přihlášených. Pan Rute má mít možnost odpovědět. Přečto, pojď si doma. I směrní katastrofa. Děkuji. Budu stručný. Současná situace s 28 různými národními systémy řízení provozu a více než 60 centry řízení letového provozu samozřejmě poškozuje eh, uživatele. Jednak cestující se musí smířit s navýšenými náklady a se spožděními a pak se setkáváme se zásadními provozními problémy. A to je problém pro letecké společnosti. Znamená to také vyšší emise CO2. Otázka, která se naskýtá, proto zní, proč se členské státy takto chovají, pokud jde o implementaci. Já si myslím, že to má prostý důvod. V členských státech panují národní monopoly podporované soukromým kapitálem a já se domnívám, že tento proces vede k výraznému protekcionismu v některých uzavřených povoláních. E, jsou tam také nejrůznější partikulární zájmy a nesmíme zapomínat ani na to, že to jde ruku v ruce s tím, že některé stereotypy a předsudky přežívají dodnes. Implementace jednotného evropského nebe je jednak symbolická a jednak praktická ve svém významu. Chci položit tři stručné otázky, pokusím se tedy o maximální stručnost. Hm, právní oddělení, unbundling, oddělení tedy těch podpůrných služeb. Pokud to srovnáme se železnicemi a dalšími oblastmi, kde jsme se poučili v minulosti, mm, pravděpodobně existují vážné problémy v implementaci. Problém ani není v tom, že by služby nebyly nezávislé. Spíše členské státy nedokáží dodržet svůj úkol a ujmout se své odpovědnosti. Pokud by byl systém měření výsledků lepší a bylo lepší podpora, nebudeme muset unbundling nařizovat každému. A nyní opatření pro národní dohledový orgán to je něco, co považuji za nesmírně důležité pro implementaci jednotného evropského nebe. Řeknu asi tolik. Pokud akceptujete, že to celé bude trvat sedm let, tak nedojde k zásadní změně statu quo eh, za celých sedm let, tak si myslím, že je to příliš pomalé a tu lhutu bychom měli zkrátit. Pokud jde o konkrétní sektory a související průmyslová odvětví, ti, kteří v daném oboru pracují, budou pod velkým tlakem ne v souvislosti s uplatněním jednotného evropského nebe, ale spíše v souvislosti souvislosti s technickým vývojem, který skutečně jde mílovými kroky. A měli bychom tedy eh, uvažovat ekonomicky a provozně a připravit taková opatření a pravidla, která by eh, nám umožnila maximálně chránit mimořádný lidský kapitál v tomto sektoru. Na to nesmíme zapomínat. Děkuji. E Děkuji. Groš. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji za představení. Já už mám takový pocit dejavu z této diskuse. My jsme v situaci, kdy s radou a s komisí jsme měli dohodu a státy, které, některé státy eh, tedy to dodrželi. To je moje otázka ta eh, legislativa se aplikuje a stávající návrh je možné zlepšit. Je tady přechodná fáze. Eh, co si myslí komise? Nech, zůstanou členské, ponechá členské státy u jejich jaksi pasivního přístupu, anebo se bude vyvíjet určitý tlak? Pro mě to je rozhodnutí buď to státy budou akceptovat eh, to stávající, anebo něco nového. Není možné, aby nebylo nic. To odůvodnění tehdejší je těžko pochopitelné, když máme cíl či bezpečnost, efektivitu, ekologii a e, levnější, nižší náklady, tak opravdu nevím, jak tedy to dosáhnout. Druhá otázka. My známe ty, tu největší brzdy, které tady jsou. E, ten eh, lidský kapitál, který je, musí být zachován a ten má určitou cenu. Mm, mm, bude komise toto řešit. T- za druhé, otázka eh, mm, při, přijetí anebo evropské, evropské spolupráce. Tady máme příklad Maastrichtu, kdy Eh, byla určité odpovědi na tyto věci a když známe ty slabiny, možná bychom se mohli přímo vyjádřit k tomu návrhu. Další body, a to je mm, vzdušný prostor rozdělený mezi tedy tím, co je bezpečnost na vnitrostátní úrovni a celkově, co se týče letového provozu. Bude komise aktivnější protože my víme přesně, když se podíváme na střední Evropu, jaký vzdušný prostor tam zbývá, tak už to je otázka bezpečnosti to celé tedy uskutečnit. Dále jsme měli zprávu koordinátora, tedy kterou jsme si mohli přečíst. On se vyjádřil diplomatičtěji, Eh, než předtím, ale jedna věc je jasná, ty státy to nechtějí. A to je moje poslední otázka. Co vidíte jako argument, ehm, jak tedy ehm, přenosovat ty státy, je to, je to eh, další bariéra, nebo to je pozitivní argument ve vašem návrhu? Děkuji. Nyní mám, dám slovo dámám, paní Weissner jako první. Děkuji. Peter von Dahlen. Já budu stručnější než ty dvě minuty, protože už bylo řečeno mnohé z toho, co mě zajímá. My jako Evropský parlament jsme všichni řekli, že nelze akceptovat, že když potřebujeme společný evropský vzdušný prostor, který bude efektivněji zorganizovan, s tím všechny člány to, pode, to podepíšou, ale nikdo to neimplementuje. Eh, e, Takže já chápu komisi, že podala nový návrh, ale trošku mě překvapil, že teď říkají členské státy, že to je příliš brzo, že chtějí ještě eh, implementovat ten předchozí pro nás jako poslance je to poněkud těžko pochopitelné. Já vím, že členské státy jsou různě organizovány, co se týče toho vzdušného prostoru a všech těch systémů a to také vyvolává ty problémy. Například mezi Německem a Francií. Není eh, tedy eh, to možná by toto byl důvod, že nebudeme mít společný vzdušný prostor. Otázka je, mm, zda tento návrh komise je tedy, pokud je to pouze trošku přísnější přístup, je to v pořádku, ale e, co se týče lidského kapitálu, e, tady je spousta pracovníků. Pokud máme být efektivnější, pak, to říkám, potom je otázka, zda každý členský stát si musí e, ponechat svoje, ty svoje instituce, anebo zda by se to nedalo dělat efektivněji. A to přesně vyvolává ty problémy. Byl zmíněn unbundling, to známe z železnice, a také tam jsme se pokoušeli srovnat, jak, jaký členský stát má jaký systém a jaké jsou dobré jako vzory. E, možné je tedy přenést na celoevropský prostor. A tady musíme udělat víc než to posud. My jsme již měli spolupráce mezi Francií a Itálií. E, možná bychom k tomu ale měli přistupovat jinak, k tomu řešení jednotného e, evropského vzdušného prostoru. Děkuji, to je všechno z mé strany. Jackie Foster. Děkuji, pane předsedo, děkuji komisi Um, toto je zajímavá diskuse. Já chci um, poděkovat kolegovi panu Marinesku, ale už se to dostává tedy do um, skutečně zvláštní situace. Toto nařízení Single Sky eh, mělo podporu celého parlamentu před deseti lety, kdy byla komisařka Loyola de Palacio. Je to o politické vůli a všichni chápou, že změna velkých struktur je velmi obtížná. Já se nej, jaksi nejsem proti tomu. Já jsem euroskeptik, ale nevidím, že tady nějaký problém se suverenitou, co se týče vzdušného prostoru. I britská vláda velice podporuje Single European Sky. Eh, protože to, to je součást většího balíčku. Obě tyto věci potřebujeme. Výrobci vysokých eh, pokročilých technologií, pro ty Cezar a podobně, které konkurují s Američany, tady musíme začít jít tím správným směrem. Já vám tedy nezávidím vaši pozici, ale eh, teď máme 28 států i mm, ti, kteří se k tomuto přihlásili, tak nemůžu říkat, že to je příliš obtížné. Já jsem se sešla s odbory, s panem Marinesku a já plně chápu, mm, o co tam jde, ty zainteresované eh, zájmy, pracovní místa, ale když se díváme na delší časové hledisko ehm, centra letového provozu, jak se rozvíjeli, ale hlavní věc jsou tedy ten průmysl, ty klienti. Proč spotřebitelé v Evropě platí za letenky víc, než musí? Mm, buď budeme konkurovat zbytku světa, nebo nejsme nic. Pokud eh, snížíme spotřebu paliva, budeme mít přímější lety a dobé, pokud to uděláme rozumně a pragmaticky, to neznamená, že to musíte jít všichni cestou té privatizace jako Británii. Vy, jak vy správně říkáte, eh, komise je to možné dělat v rámci veřejného sektoru, liberal, jakýmkoliv způsobem. Není jeden konkrétní uh, přístup, ale členské státy musí eh, začít tomu věnovat. Buď to udělají, nebo všichni ztrácíme čas co se týče flexibilního využívání eh, mm, zušného prostoru, některé státy to mají desetiletí. Eh, když, to, když třeba vojáci nepoužívali svůj prostor, mohli to používat civilisté a podobně. Máme ale členské státy, které ani neumožní o civilní eh, prostor tomu, aby se využila, aby se snížilo eh, jaksi zácpy. Přetížení, to je velmi důležité. Já vím, že to je důležité, jste přetáhla tři minuty. Já to zavřu hned. Proto jsme dali zprávu z vlastní iniciativy, kterou plně podpořil parlament. Já Eh, myslím, že to, co bylo řečeno, je důležité a mě by zajímalo komise, tedy jak budete toto prosazovat, protože tady je příliš mnoho odkládání. Eh, a to, že ne, ne, se ne, nikam neposouváme, způsobuje velké náklady našim e, průmyslu i našim klientům. Myslím, že toto už mm, máme ještě 10 minut, takže tady byly nějaké otázky, nějaké komentáře, možná eh, se těch, v těch deseti minutách můžete od, mm, na ně odpověď reagovat, protože ve 12.30 musíme skončit. Tady máte mikrofon, prosím. Děkuji. Chtěl jsem právě ukrást váš. Takže děkuji eh, a děkuji za zajímavou a živou debatu. Dovolte, abych eh, začal obecnou poznámkou, která ale mm, se vztahuje k řadě eh, připomínek z vaší strany, včetně pana Marinecka, paní eh, Fosta a tak dále. My se chystáme vytvořit prostor pro přežití evropských leteckých společností a máme systém, který je strukturován tak, aby nebo tak, že náklady pro letecké společnosti jsou příliš vysoké, nevydělávají peníze tím pádem a riskujeme tudíž, že přicházíme nebo přijdeme o um, tu funkci Evropy jako dopravního uzle, uzla. A proto si myslím, že je již pět minut po dvanácté pokud jde o restrukturalizaci leteckých společností a vůbec o celkové dění. Toto je ta ústřední politická zpráva, eh, které, kterou bychom měli rozeslat členským státům. Pan Marinesko správně řekl, že pravděpodobně budeme muset eh, přemýšlet více o přístupu z hora dolů přístup z hora dolů do jisté míry objasňuje, kdo co dělá, komu přísluší odpovědnost. A o tom je právě systém SES 2. Já se těším na vaše pozměvací návrhy, tak abychom eh, zjistili, co udělat protože jsme tady hovořili o utahování eh, šroubu, možná, že vy je chcete ještě více utáhnout. Také jsem naslouchal ehm, té debatě v tom smyslu, co jsou podstatné služby nebo nezbytné služby a eh, co nikoli. Vy jste hovořili o komunikacích a navigaci jako o jedné ze služeb a možná, že bychom se měli lépe zamyslet, jak to strukturalizovat. Tady jsme velmi otevřené mysle a vítám ten váš podnět, aby z hlediska výkonu byla komise schopná mít poslední slovo. Pokud jde o technologii, tady myslím, nemám toho moc co dodat k tomu, co jste již uvedli vy. A zcela sdílím vaše starosti ohledně těch bezpečnostních cílů. Pane Sasoli. Velice vítám vaši analýzu, která se ubírá stejným směrem jako eh, ta naše, že potřebujeme totiž EASu co by globálního referenčního bodu pro evropskou leteckou bezpečnost a také pro otázky ochrany životního prostředí, tak abychom EASu tím posílili. Pokud jde o náklady, chci vyjádřit pouze jednu myšlenku. My jsme přidělili funkce od Eurokontrolu EASE. Eh, Kdysi byly financovány výběrem poplatku od uživatelů. Pokud nenalezneme způsob, jak pokračovat v tomto principu, eh, že uživatel platí, budeme muset hledat eh, eh, jiná řešení, abychom eh, zmobilizovali finanční prostředky od daňových poplatníků. Takže budeme muset pouvažovat o tom, jak strukturovat tyto mechanismy. Jsou zde určité funkce, které jednoznačně, jako například ITEM a celý problém dohledu, které byly přesunuty od Eurocontrol EASE. Myslím, že se už nemusím vztahovat k tomu, co řekl pan Kavčuk, protože jsme komentovali to tež a vy jste to velmi výmluvně eh, politicky vyjádřil o tom, co se eh, děje ve Vilniusu. Pan Danelis, lidský kapitál je zásadní a všichni se shodujeme, že ten lidský kapitál si musíme v Evropské unii zachovat a k tomuto lidskému kapitálu patří i eh, kontroloři, navigátoři leteckého provozu, eh, eh, jejich know-how, jejich vědomosti a zkušenosti. Když se podíváte na systém Spojených států a porovnáte jej s evropským systémem, tak zjistíte, že v evropském systému není o tolik více leteckých kontrolorů než v USA, ale americký systém je přesto účinnější, efektivnější a levnější díky tomu, že je jinak organizován. Takže tady nejde o snížení počtu kontrolorů letecké e, přepravy. O to tady nejde. Jde o to zefektivnit evropský systém. Pane Groši, řízení pro porušení smlouvy. Ano, máme řízení pro porušení smlouvy a e, budeme toto řízení e, rozvíjet dále, pokračovat v něm souběžně s diskusí o e, nových zákonech, ale domnívám se, že to je jediná další zbraň, kterou zde máme k dispozici, pokud jde o funkční bloky leteckého prostoru, režimy a tak dále. Takže zkoumat, zdali bychom tady nemohli a neměli využít ten takzvaný klacek řízení eh, pro porušení smluv. A víte, že pan eh, komisař Kalas je zde vždy velmi eh, pečlivý, pozorný a dbá toho, aby Evropská komise uplatňovala svého práva strážkyně smluv. Pokud jde o rozdělení leteckého prostoru, Tady je tomu v skutku tak a neznám eh, německé slovo pro to, eh, že eh, musíme dospět k zlepšenému nebo vylepšenému využití leteckého prostoru a flexibilitu flexibilně jej využívat. To už existuje ale musíme to ještě zdokonalit, toto flexibilní využívání leteckých prostorů. A důležitou roli tady má Eurocontrol a samozřejmě jeho využití co by manažera sítí. Paní Majsna. abych začal eh, vaším posledním bodem spolupráce mezi Francií a Itálií. Myslím, že eh, v rámci eh, jednotného evropského nebe dvě jsme se dopustili chyby definovat, že toto je FOP a nyní musí ti chlapíci spolupracovat ať už chtějí nebo ne. To, co my navrhujeme v rámci jednotného nebe dvě, je právě flexibilizace. To znamená, že kromě a nad rámec struktur FAP můžeme vyvíjet další formy spolupráce, které e, jsou smysluplné. To je přesně to, oč usilujeme. A e, proto myslím, že tento bod řešíme, který jste nadnesla. Na to ostatní, co jste uvedla, jsem myslím již zareagoval v odpovědi panu Grošovi. A dále na adresu paní Foster. Uh, já rozumím tomu vašemu výrazu waffle shop a někdy se cítím stejně frustrován eh, jak vy, ale dovol, dovolte, abych to vyjádřil takto. Je to velmi pomalý proces. Určitě to není nic uspokojivého, k čemu jsme dospěli, ale určitý pohyb se tady již eh, rysuje a v posledních letech byť později, než jsme chtěli, jsme určitá zlepšení zaznamenali. A stejně tak jako vy, eh, říkáte, eh, protože eh, je to vaše tendence, že sklenka je ze tří čtvrtin prázdná, já bych řekl, že je z poloviny prázdná a nyní musíme tu sklenici naplnit více je to právě ten dvojí přístup, předkládat další návrhy a současně eh, usilovat eh, o řízení pro porušení smluv. Pane předsedo, doufám, že jsem alespoň na některé odpovědi pardon, otázky našel odpověď. Děkuji. Děkuji vám, pane Rute, za eh, vaši účast a za tak rozsáhlou prezentaci těchto témat. Děkuji všem zúčastněným, děkuji všem kolegům za jejich trpělivost se mnou a pan předseda laskavě děkuje i tlumočníkům. V 15 hodin budeme eh, pokračovat se slyšením. Přeji vám dobrou chuť k obědu.